Uh, Dámy a pánové, vážení přátelé, zahájíme poslední část zasedání výboru ITRE. Zasedat jsme začali včera dopoledne, přičemž já jsem u toho nebyl, protože jsem byl na Evropském hospodářském kongresu. A teď máme na pořadu jednání velice důležitý bod – protože jako výbor ITRE jsme zodpovědní za výzkum, inovace a za celou reálnou ekonomiku v EU s výjimkou zemědělství a rybolovu. Všechno ostatní patří nám. Jinými slovy, je to pro nás velká odpovědnost, zejména odpovědnost za technologické inovace, ale také za další věci. Víme, že inovace to není jen technologie. Obecně to jsme rovněž zodpovědní, jakožto hlavní výbor za největší program, za výzkum, vývoj, inovace v EU. A vlastně nejen v EU, ale po celém světě. Je to jeden z nejdůležitějších programů. Do budoucna budeme rozhodovat o devátém rámcovém programu Horizont Evropa. Skvělý název. Vlastně má běžet až do konce 21. století, protože je to skutečně horizont, takže horizont inovací. A teď jsme uprostřed horizontu 2020. Jinými slovy, osmém rámcovém programu. Dnes máme skutečně speciálního hosta, snad eh, asi nejdůležitějšího hosta eh, v tomto ohledu, pan komisař Moedaš. Není to poprvé, co jste přišel mezi nás, samozřejmě vítejte v Evropském parlamentu. Naše téma je věda a inovace, otevřenost světu. A půjde o globální výzvy. To je to, co teď připravujeme pro rámcový program číslo 9. Komisař Mojedáš nám o tom jistě všechno řekne. Tato akce probíhá za spolupráce s panelem STOA, panelem pro hodnocení vědecko-technických možností. Panel Stoa zastupuje pan Paul Rubich, místo předseda. Před pár lety byl pan Rubich eh, předsedou panelu Stoa, teď je tedy prvním místo předsedou. Za další bych rád srdečně přivítal zakladatele a předsedu STS vědecko-technologické společnosti, to je pan Koji Omi. Vítejte. So, we've got... Takže jsou mezi námi ti nejpovolanější. Pan Moedaš, pan Rubich a pan Omi. Výbor ITRE je velmi poctěn, že může hostit takovouto akci pořádanou společně s forem STS. V každodenní práci výbor ITRE sdílí cíle fora STS a poskytuje a zajišťuje diskuse na neformální bázi za účelem vyřešení problémů vyplývajících z aplikace vědy a techniky. A za třetí, rád bych rovněž přivítal všechny účastníky jak z našeho výboru, tak eh, všechny poradce a asistenty a všechny ostatní zástupce Evropské komise. Samozřejmě za komisi je nejvýznamnější zástupce právě pan komisař Moedaš, ale vždycky, nebo respektive nikdy, nepřichází sám. Díky, pane komisaři, že jste přijal pozvání výboru ITRE, abyste se k nám dnes připojil, abyste nám eh, načrtl takové hrubé obrysy mezinárodní spolupráce v novém programu Horizont Evropa, tedy svou vizi. My jsme vždy velmi potěšeni, když mezi nás přijdete a těšíme se na úzkou spolupráci v nadcházejících měsících na novém programu Horizont Evropa. Je to v podstatě asi poprvé, kdy něco čtu z papíru. Obvykle to říkám z paměti, vlastně v tom žádný rozdíl není. Tak, k dispozici máme téměř tři hodiny. A A program bude rozdělen na tři panely. Máme zahajující zasedání a pak tematická zasedání. Po každém takovémto panelu bude 20 minut na otázky a odpovědi. A začneme tím, že dáme slovo panu Koji Omimu, zakladateli a předsedovi Fora STS, aby přednesl svůj úvod. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Jsem velice rád, že všichni dnes společně navštěvujeme tuto konferenci na vysoké úrovni, kterou uspořádalo společně STOA a Forum STS, také společně výbor ITRE, a kterou, eh, které předsedá pan Jerzy Buzek, který se vlastně účastní poprvé této konference. Tato konference na vysoké úrovni se koná zde v Bruselu společně s Evropským parlamentem. A děkujeme také za pomoc organizací panu Paulu Rubichovi. Chtěl bych představit naše fórum STS. Fórum STS eh, vždy v říjnu v Kyoto, v japonském Kyoto, koná svou výroční schůzku, své výroční zasedání a ehm, věnujeme se nejnovějším eh, výsledkům ve světě. Jsme vlastně takovou velkou, velkou, mm, velkým setkáním. Vedeme tam, máme možnost eh, vyměňovat si informace o budoucnosti, které se týkají budoucnosti celého lidstva. Toto fórum také například navštívil i japonský premiér Shinzo Abe, je vlastně i takovým čestným předsedou loňské fórum, které se uspořádalo eh, v Kyotu. Vítalo celkem 1200 účastníků z 80 zemí. Eh, byli tam také ministři mm, vědy průmyslu a také zástupci univerzit. Eh, navštívilo nás také více než 120 zástupců různých podniků, byl tam také pan Satayuki Sakurila, který je předsedou Japonské hm, průmyslové federace, doktor Hende Makino, předseda Matké hm, konference kooperace, který je zde i dnes, také pan Takeshi Yakamada, předseda hm, firmy Toyota. A to jsem tedy zmínil pouze několik jmen. Je velice důležité, abychom schromažďovali příslušné osoby, příslušné odborníky, kteří budou moci diskutovat o takových věcech, které pak budou mít dopad na celé lidstvo, na, na celý svět. V tom smyslu věřím, že toto fórum může výrazným způsobem přispět díky tomu, že má takovou celosvětovou eh, síť eh, odborníků ve vědě, ale i v podnikání a v politických kruzích. Na této konferenci se bude hovořit o návrhu Evropského programu pro výzkum a vědu Horizont Evropa. Bude to vlastně poprvé, kdy se o tom zde bude hovořit. Tento program bude otevřen celému světu. Budou zde různé inovační projekty velkého rozsahu, počítá se také s partnerstvím, s partnery z celého světa. Dnes vyslechnete význačné odborníky a zástupce, kteří mohou pohovořit o různých názorech na témata, která jsou společného zájmu. Také jsou zde i zástupci eh, japonské vlády, což ukazuje i to, jak velký zájem má Japonsko o společnost spolupráci s Evropou v těchto oblastech. Fórum STS se těší na nové příležitosti, které přinese nový, nový program Evropské unie Horizont Evropa. Myslím si, že díky širokému zapojení a široké účasti eh, odborníků z celého světa je toto fórum ideálním místem které může aktivně zapojit eh, všechny tyto osoby. Tento program přinese prospěch celému lidstvu. Já jsem velice rád, jsem velice vděčný Evropské unii za tuto iniciativu. Těším se na eh, diskuse, které nás dnes čekají a také se těším na to, že ten eh, vědecký hm, program pro rozvoj vědy a výzkumu přinese své ovoce. Rovněž bych chtěl potrhnout to, s jak velkým mm, zaujetím budeme pracovat na tom, aby tato konference se mohla uspořádat eh, každý rok. Chtěl bych, abyste se přidali do naší sítě Fora STS, protože počet našich eh, členů se stále rozšiřuje. Jsou zde odborníci z vědy, z politiky, z průmyslu a těším se, že se také uvidíme eh, všichni i na naší výroční schůzi v Kyoto, která se bude konat letos na podzim. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkujeme mnohokrát, pane profesore, za tento úvodní projev a za to, že pořádáte své fórum. Náš panel STOA by eh, mohl dost dobře spolupracovat s vaším fórem my jsme této spolupráci otevření, takže díky, že jste přišel a díky za váš projev. A teď přejdeme k zahajovacímu panelu. Jímž tématem je rámcový program 9 a mezinárodní spolupráce. Jako hlavního řečníka bych poprosil pana komisaře Moedaše pro výzkum, vývoj a inovace. My, jak víte, čekáme na vaše návrhy ve výboru ITRE a e, Teď máme jedinečnou možnost, jak se dozvědět více o jednom z nejdůležitějších pilířů vašich návrhů. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je vždy velkým potěšením být zde mezi vámi na výboru ITRE a cítit, že nás podporujete. Dnešní den je ještě o to zvláštnější, protože se zde sešla skvělá skupina lidí, kteří jsou otevřeni v otevře, eh, jsou přesvědčení o nutnosti udržet věru otevřenou. Děkuji mnohokrát, pane Busku, eh, děkuji, pane Rubigu. Vy jste mi od začátku říkal, že se musím přijít a už jsem tu. Děkuji všem ostatním europoslancům, panu předsedu OMI. Jsme velice rádi, že jste u nás v Evropě. My jsme vždy rádi, když se s námi podělíte svá moudrá slova. Vítáme také eh, pana Jojči Ito a jeho zástupce, pan, pana Sato. A díky vám všem vůbec, že jste přišli. Na úvod mi dovolte říci těm, kteří jsou zde a přijeli z Japonska, eh, abych vám řekl, pokud kdokoliv mimo Evropu měl jakékoliv pochybnosti o tom, že eh, pro nás třeba věda a inovace nebyla nejvyšší prioritou, no tak už ty pochybnosti neplatí, protože od minulého týdne máme na stole návrh pro eh, příští rozpočet věd, pro vědu a inovace ve výši 100 miliard euro. Příští rámcový program, ten takzvaný Horizont Evropa. A to je unikátní. Je to vlastně dosti symbolické, je to poprvé, kdy máme tento návrh, kde jsou tři čísla, 100, 100 miliard euro tedy. A to je, myslím, pro Evropu velice dobře, protože nejen, že to potřebujeme, ale řekl bych, že to je určité sdělení, sdělení ostatním částem světa, jak je pro nás věda a inovace důležitá. A v době eh, nestálé je důležité dodržovat vlastní závazky. Já jsem rád, když se dívá, díváme do minulosti, díváme se na to, čeho jsme dosáhli. Podívejme se třeba na rok 2000. Tehdy náš program měl velikost 15 miliard. A dnes eh, máme na stole návrh komise pro parlament a pro radu ve výši 100 miliard. A já z toho mám velikou radost, protože vím, že mám podporu Evropského parlamentu, že mám podporu lidí, kteří zde sedí. A to je něco naprosto fantastického. Samozřejmě je před námi stále hodně práce. Chtěl bych eh, poděkovat parlamentu za otevřenost, za připravenost pracovat v příštích měsících na tom, aby ten program byl také možný a těším se také na diskusy s členskými státy. Jsem si jist, že mne v té diskusi podpoříme. Jistě dostaneme i podporu členských států jako takových, takže já vám za to všem děkuji. Ale důvod úspěchu tohoto programu, důvod úspěchu Horizontu 2020 v tom předchozím rámcovém programu je, když se nad tím zamyslíme, no vlastně co to je? Proč jsme byli úspěšní? Proč eh, jsme dnes schopni vypracovat návrh na 100 miliard? Co se změnilo? Já si myslím, že jedna z věcí, která je jiná, je vlastně jeden člověk, který sedí zde v obecenstvu, pan profesor Borgignon, protože nám jde hlavně o otevřenost. A Evropská vědecká rada je přesně příkladem otevřenosti vůči zbytku světa. A říkáme-li otevřenost, tak když budeme přemýšlet o tom, co, jak vzniká otevřenost, tak to je přesně to, o čem dnes hovoříme. Na základě mezinárodní spolupráce. No a když řeknete mezinárodní spolupráce a řeknete otevřenost, no tak vás jistě napadne, jak to vlastně všechno začalo. Já jsem Portugalec. A jako takový bych tady vlastně vůbec nemohl být bez eh, našich přátel z Japonska. Podívám-li se na otázku otevřenosti v 15. a 16. století. Pokud vím, byli to mý krajané, kdo se poprvé dostal do Japonska v roce 1603, kdy v podstatě vypracovali první slovník mezi japonštinou a nějakým jiným jazykem. To byl ten první krok. A když se do toho slovníku podíváte, se jmenuje mi počíšo, tak vlastně přijdete k samotným kořenům všeho. Kořenům té spolupráce. Pomyslete, co to udělalo se světem. Když se nad tím zamyslíte, tak ti lidé, když v roce 1603 psali ten slovník, aby zjistili, jaké jsou ekvivalenty portugalských a japonských slov, no tak o nějakých 500 let později je to stále tak, že máme společných mnoho slov. A tak nějak mezi portugalštinou a japonštinou stále mluvíme stejnými slovy. Slovy jako kopo, což znamená tedy eh, eh, hrnek, nebo šapo, sopo, mídlo, nebo kabeja, nebo kapa, což je tedy kabát, svrchní kabát. To jsou přesně ta stejná slova. Takže mezinárodní spolupráce je přesně o tom. To je ta nová věc. A vaše země, Japonsko, hodně dávno tu spolupráci zahájilo. S tak malou zemí, jako je Portugalsko, která v té době objevovala svět. Takže já se dnes vlastně ptám, jak můžeme v této době na tu otevřenost navázat v situaci, kdy lidé, kdy celý svět se k té otevřenosti chce vrátit. Vzpomínám si, že když jsem začínal eh, tady, respektive na mé, na mé slyšení s panem Buskem nelze zapomenout. A tehdy vlastně už jsme přišli s tou myšlenkou otevřenosti vůči světu, s otevřenou vědou, otevřenou inovací. A bylo to hodně technické téma. O tři roky později se z toho stalo téma vysoce politické. Dnes, když někdo slyší otevřenost vůči světu, tak to nechápou. Stejně jako když jsme o tom před třemi lety hovořili. Oni si v podstatě myslí, že to je pouze politické sdělení. Byť to sdělení by vlastně nemělo být vůbec politické. A tím se vracím k tomu, tedy jak uspořádáme dnešní svět. Zamyslíme-li se nad našimi současnými problémy, tedy že část populace se chce vracet do minulosti, která už neexistuje, a jen tak mimochodem je to minulost, která nebyla tak dobrá, jako bude budoucnost, ale lidé si to přesto myslí, protože mají pocit, že nějakým zázrakem se vrátí do té slavné minulosti. Já si nemyslím, že by ta minulost byla až tak slavná. Když se podíváte, jak se uspořádávají společnosti, tak eh, když se podíváme třeba na 19. století, tak eh, tam se organizovaly vertikální impéria. A v takové situaci v podstatě šlo o eh, nějakou konkurenci mezi těmi impérii. Pak ve 20. století se společnost změnila z vertikálních impérií do jakýchsi horizontálních na sobě závislých národech. Tehdy šlo o národní prestiž a o to, jak můžete být lepší než váš soused. Ale pak jsme se dostali do 21. století, kdy vlastně přetrvávaly organizace a instituce, které byly původně navrženy v 19. století, ale teď jde o globální sítě. A když přemýšlíte o síti s nějakými uzly, třeba o informačním systému, tak nutně pochopíte, že v takové globální síti je jediný způsob, jak ji můžete ovlivnit, ne to, že budete konkurovat nějakému jinému impériu. Nepůjde o národní prestiž jednoho konkrétního národa. Půjde o vliv, jaký můžete mít. A pokud jste v nějaké síti propojených uzlů, můžete vliv získat pouze třemi způsoby. Jednak, že budete otevření, a e, ti z vás, kteří znají počítačovou vědu, tak to budou vědět. Za druhé je to talent a za třetí je to solidarita. Jeden skvělý vědec a filozof Parakana to sformuloval velice dobře. On e, řekl, že konektivita, ne suverenita, je nový způsob uspořádání lidstva v 21. století. Takže podíváme-li se na vědu, uvidíme, že můžeme být klidně pišní, hrdí na to, že jsme Evropané. Onehda byl v časopisu Nature skvělý, skvělý článek, který říkal, otevřené země mají lepší vědu. A když se podíváte na to, co to znamená být otevřený, tak jde v podstatě o to, kolik vědců máte z vnějšku u sebe doma a kolik vědců vy vysíláte do jiných zemí. Takže když sečtete cizí vědce u vás a vaše vědce jinde, tak to je otevřeno, eh, de, definice otevřenosti. A vidíme, že čím otevřenější nějaká země je, tím vyšší je eh, dopadový faktor takové, takového výzkumu. Takže já vám neříkám něco o emocích nebo něco jako politik, že jsem přesvědčen, že otevřenost je cesta vpřed. Ne. Toto jsou vědecké články, které říkají, že otevřenější země mají větší vliv. No a podíváme-li se na eh, tu korelaci, tak eh, ten dopad je skoro o 20 větší v oblasti vědy a podíváte-li se na těch 15 nejvlivnějších zemí, které jsou nejotevřenější tedy, v podstatě jenom dvě nejsou v Evropě. Takže já bych řekl, že je čas, aby Evropané, kteří tak dlouho během krize vypadali jako zmlácený pes, tvářili se, že v Evropě nic nefunguje. my samozřejmě víme, že lecos lze opravit, ale lecos také děláme velice dobře. A otevřenost je jedna z těchto věcí. Na to můžeme být hrdí. Dále je to talent. Talent, tady se vracím k příkladu té Evropské výzkumné rady a pana profesora Borgiona. When you look at the work of the European Research Council. Um, v té vědecké radě je ta otevřenost přesně vidět. To je výsledek toho, že seženete lidi z celého světa. Řekl bych, že skoro 20% lidí, kteří pracují na projektech v Evropské výzkumné radě, jsou eh, ze zbytku světa. Ale v digitálním světě tato otevřenost není jenom ze zhora dolů, musí být také ze zdola nahoru. A pokud toto nechápeme, pak e, nikdy ničeho nedosáhneme. Takže musíme být otevřené instituce, musíme být otevřeni vůči dalším faktorům, které jsou dnes velice podstatné. Onehdá jsem se dozvěděl e, příběh jednoho profesora ve Stanfordu na Stanfordově univerzitě. To bylo před několika lety a on se rozhodl, že bude učit eh, kurz eh, programátorství. Eh, měl to být kurz online. A pak ho napadlo, že by to mohl dělat ještě lépe, že v podstatě ta zkouška z toho kurzu by rovněž mohla být online. Omlouvám se tlumočníkům, že mluvím moc rychle. Víte, já když se rozvášním, takže zpomalíme. To byl tedy příklad otevřenosti v oblasti talentu. Tento profesor na Stanfordově univerzitě se rozhodl nedat online jenom ten kurz, ale i tu zkoušku. A to bylo velice zajímavé, protože tam tu zkoušku dal a desetitisíce mladých lidí z jiných univerzit si ten kurz prošli a pak udělali tu zkoušku, snažili se ji tedy úspěšně absolvovat. A e, strašně zajímavé bylo, že nejvyšší známku z té zkoušky, ta osoba, která dostala nejvyšší známku z té zkoušky, byla jedna mladá dívka z Lahore z Pakistánu. 15-letá dívka. A to bylo tedy jeden kurz prvního ročníku na Stanfordově univerzitě. Já tedy neznám americký model, a řekl bych, že není žádná těžší škola než Stanford. To je asi ta nejobtížnější univerzita. Já byl na Harvardu osobně, vím, že eh, na, na Stanford jsme v Harvardu koukali a říkali jsme si, no jo, Stanford, tam se skoro nedá dostat. Takže 15-letá dívka získala nejlepší známku. 15-letá dívka z Lahor v Pakistánu. A to je ta otevřenost. Dostanete se k lidem, které, na které byste nikdy nedosáhli. Kdyby ten systém probíhal jako vždy, tak eh, ta dívka tu zkoušku nikdy nemohla udělat. A eh, když se podíváme na nejlepších 20 známek eh, z toho kurzu, tak tam nikdo nebyl, kdo studoval na Stanfordu, což je také poněkud vypovídající, ale, ale no, to je spíš takový vtip. Já si myslím, že ten význam toho celého je, že když jste otevření a digitální svět vám to umožňuje, tak eh, provádíte jakousi demokratizaci talentu. Dosáhnete do míst a dosáhnete k lidem, kteří by se nikdy na špici nedostali. Najdete talenty a do systému vtáhnete mnoho nových lidí. A to je to, co já bych si přál pro budoucnost našich programů. Takže v horizontu Evropa, v příštím rámcovém programu, to bude právě otevřenost a mezinárodní spolupráce, čím se budeme všichni řídit. Takže naším záměrem v tom novém programu je se co nejvíce otevřít, otevřít se všem, těm, kteří chtějí být součástí našeho systému, aby jeho součástí být mohli. Myslím si, že nebudeme mít nic z programu, který bude uzavřen pro Evropu, anebo bude, dejme tomu, otevřen pár zemím. Musíme se otevřít co nejvyššímu počtu zemí. Takže mým záměrem v tom návrhu, který parlamentu předám, a já už jsem to diskutoval s vaším výborem a s ostatními europoslanci, je zajistit mezinárodní spolupráci na nové, ještě vyšší úrovni. Dnes máme mnoho dohod o přidružení, ale je potřeba přeskoumat způsob, jak o nich přemýšlíme, tak abychom dokázali aby i další země pomáhaly ještě dalším se k nám přidružit. Takže chceme pomoci přidruženým státům, aby eh, se k nám přidávali a aby se k nám přidali ještě další. Z různých důvodů. Někdo si chce vylepšit svou úroveň excelence, někdo jiný se chce zkrátka pouze toho systému účastnit, ale přesně to do budoucna chceme zorganizovat. Chceme být i otevřenější, v jednotlivých oblastech tohoto programu. Jak už jsme tedy uvedli v našem návrhu, budeme mít ten program otevřené vědy, program globálních výzev a program otevřených inovací. A tento program bude otevřen celému světu. Takže, dámy a pánové, ještě jednou je skvělé, že jsem mezi vámi Řekl bych, že pokud je jeden aspekt horizontu Evropa, který nás odliší od jiných částí světa, tak je to právě ta otevřenost, které chceme dosáhnout. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Uh, thank you. Děkuji, pane komisaři, za naprosto vynikající vysvětlení takového jedno z nejvýznamnějších eh, nápadů, nejvýznamnější myšlenky toho připravovaného vědeckého programu. Děkuji samozřejmě také za celou prezentaci. Mm, byla taková, mm, také oceňuji váš takový široký, široký eh, filozofický přístup a zároveň zdůraznění fundamentálních otázek, například jak vlastně má vypadat taková ta dnešní organizace celého světa, to jsou takové hluboké, vážné otázky. Otázka, zda ten náš vědecký program může pomoci Evropské unii ehm, hledat řešení, podporovat talenty, podporovat otevřenost. To jsou všechno velice důležité otázky pro nás, pro všechny. A teď, již bych rád vyzval našeho druhého mluvčího, požádám vás o stručný, stručné vystoupení. Je to pan Jojiši Ito, náměstek ministra eh, vzdělávání nebo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska. Mm, od července 2017 eh, jste v této funkci a také máte opravdu zajímavý životopis. Věnovala jste se jaderné energii, působil jste na ambasádě ve Spojeném království, také se věnujete politikám celoživotního učení, mm, vyhodnocování politických koncepcí, koordinace. A to jsou všechno věci, které jsou pro nás rozhodně velice zajímavé. Takže, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane Jerši Busku, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane komisaři Mojedaši, vážený pane Rubichu. Vážené dámy a pánové, milí hosté, jmenuji se Joči Ito a jsem náměstkem ministra školství, kultury, sportu, vědy a technologie. Jsem velice rád, že zde mohu hovořit se zástupci všech, eh, nebo veškeré společnosti věda techniky, kteří jsou zde v Evropském parlamentu. Nyní se chystáte na devátý rámcový program, Horizont Evropa. O tom nyní pan komisař podrobně hovořil a jsem velice rád, že jste nás také pozvali. Doufáme, nebo vidíme, že i podle té rozpočtové položky je vidět, že výzkum a vývoj bude silně posílen. Je, je také vidět, že vědě, technologii a inovacím přikládáte velký význam. Já to chápu tak, že program Horizont Europe chce otevřít inovace, chce otevřít vědu a chce také řešit takové obecné výzvy, které jsou v technologii a konkurenceschopnosti. To jsou takové tři hlavní pilíře, které podle mého názoru mají mnoho věcí společného, protože i u nás je to věda, technologie, inovace. I tyto věci jsou mm, v hledáčku naší pozornosti. Zatímco ta zpráva ještě nebyla zveřejněna, já bych chtěla hovořit o několika jiných iniciativách a také o možnostech spolupráce mezi Japonskem a Evropskou unii, zejména co se týče těchto tří pilířů toho budoucího vědeckého programu. Za prvé, japonské úsilí eh, usiluje také o mm, inovace Chtěli bychom, aby Japonsko bylo země, která je nejpřívětivější vůči inovacím. Chceme odstranit všechny potíže nebo všechny překážky na cestám k inovacím. Máme speciální agenturu, na kterou dohlíží mé ministerstvo. Tato agentura prosazuje všechno od základního výzkumu až po praktické aplikace a komerční využití vědy a technologií a usiluje také o určitě komplexní přístup. Také dáváme důraz na podporu různých startupových aktivit, které vycházejí z, které využívají eh, výsledky vědeckého výzkumu univerzit. Mm, máme také speciální eh, radu, která je vlastně trošku jako mm, vaše vědecká rada. Takže si myslím, že tyto dvě rady by mohly sdílet své zkušenosti v blízké budoucnosti. Za druhé, co se týče pilíře, který se má věnovat globálním výzvám, tak bych vám rád řekl, že Japonsko se také zaměřuje na to, jak řešit sociální otázky, sociální problémy díky vědě a inovacím. Takže to je vlastně, a co se týče toho dalšího pilíře, tak zde si myslím, že pokud budeme usilovat o udržení tzv. cílů udržitelného rozvoje, které OSN schválilo v roce 2015, tak to vlastně je úzce spojeno s naší politikou vědy a, a um, výzkumu a inovací. Může to být určitou odpovědí. Takže bychom chtěli využít um, tuto oblast vědy a výzkumu právě na um, plnění cílů udržitelného rozvoje. Také musíme říci, že důležitý je i takzvaný základní výzkum, protože základní výzkum je zásadní pro všechny aktivity. Také podporuji i to, že hori, program Horizont Evropa podporuje i základní výzkum a tak, takzvanou otevřenou vědu. Je to také jeden z hlavních pilířů. Také bych chtěl ještě upozornit, um, že eh, probíhá velká výměna mezi mm, vlastně v eh, mezinárodních vědců, kteří jezdí do Japonska a naopak zase japonští vědci navštěvují Evropskou unii každý rok. Eh, je to tak vlastně že asi 25% až 30% této naší vědecké výměny je vlastně mezi Japonskem a Evropskou unii, takže Evropská unie je v podstatě zásadní nebo nej, největší partner právě této výměny vědeckých pracovníků. Co se týče témat dnešní konference, eh, pardon, tématu Horizontu Evropa, tak můžeme říci, že v roce 2018 eh, náš minister také vedl eh, dialog s komisařem Medašem a dohodli se na spolupráci Japonska a Evropské unie ve vědě a technologiím. Vítáme to, že se Evropská unie chce otevřít světu, mm, o tom hovořil pan komisař Medaš. A doufáme, že ta spolupráce bude také probíhat hladce i v rámci horizontu Evropa. V této souvislosti bychom chtěli ještě ocenit i, ten, i to, že ten budoucí rámcový program se bude zaměřovat i na vědce, kteří, nepochá, kteří pocházejí z jiných zemí, než jsou země EU. Mm, s komisařem Medašem jsme se rozhodli třeba na výměně mladých vědců, spolupráci v technologiích a také třeba tech, mm, věda, která se věnuje Arktidě. Chtěl bych říci, že už se také připravují akce na, v těch jednotlivých oblastech. Dám vám jeden příklad. Ten se týká kvantových technologií. Mm, s radostí mohu říci, že japonský tým byl přizván minulý měsíc na, e, do Německa, kde se konala e, schůze speciálního výboru, který jsem věnuje této oblasti, kvantové technologie. Japonsko a Evropská unie také již zakončují e, dohodu o strategickém partnerství. Ukazuje se, že jsme nepostradatelným partnerem, navzájem jsme si nepostradatelnými partnery, máme mnoho věcí společného a i tato oblast se stále ukazuje, oblast vědy a technologií se ukazuje stále důležitější oblastí v naší spolupráce. Doufám, že Horizont Evropa ještě posílí naše partnerství i do budoucna a také doufám, že i dnešní seminář pro nás všechny bude užitečný a děkuji vám za pozornost. Uh, that was similar remark. Ano, mm, ty... Takže děkuji za tento projev, pane Joši Ito, pane ministře. A nyní bych chtěl požádat o slovo dalšího hosta, kterým je pan Fumikato Sato, je to zástupce generálního ředitele z organizace, z, zastupuje Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska. Konkrétně se jedná o eh, odbor mm, průmyslové vědy, technologie a životního prostředí. Rovněž ve vašem mm, životopise vidím, že jste se věnoval třeba otázce eh, norem, výrobnímu průmyslu, byl jste také ministrem mezinárodního obchodu, průmyslu, rovněž jste se třeba zúčastnil mise do Evropské unie. Věnoval jste se startupům, technologiím, malým a středním podnikům. Vidím opravdu, že vaše činnost je bohatá a velice, eh, bude pro nás velice zajímavé vyslechnout si váš projev. Takže pan Fumika Zosato. Děkuji, vážený pane předsedo, vaše excelence, vaš, pan, vážený pane komisaři, vážený pane Rubiku, pane Busku, ehm, vážení hosté, dámy a pánové. Já bych se chtěla představit, jsem tedy zástupce generálního ředitele eh, odboru pro průmyslovou vědu a technologie z Japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu. Chtěl bych vám všem poděkovat za účast na dnešní konferenci a také bych chtěl ještě vyjádřit eh, své poděkování Evropskému parlamentu za to, že přinesl tuto vynikající příležitost, abychom se zde dnes sešli. Je pro mě velkou ctí, že zde mohu vystoupit jako mluvčí. Ve svém proslovu se zaměřím na tři věci. Za prvé spolupráce mezi Evropskou uní a Japonskem. Druhé téma se bude týkat významu otevřených inovací. A třetí bude takový, takový výhled na výzkum a technologie. Takže my zde dnes budeme hovořit o devátém rámcovém programu a mezinárodní spolupráci. Japonsko spolupracuje s Evropskou unii v oblasti průmyslových technologií. Máme zde například Národní institut průmyslové vědy a technologií, který se účastní projektu STASER – kde se usiluje o vznik eh, budoucích technologií. A mm, japonské firmy, technologie a univerzity rovněž se účastní různých eh, projektů v oblasti aviatiky, například projekt Sunset 2, chceme vytvořit lepší kontrolní systémy a také pokročilé e, letecké systémy. A také se zaměřujeme i na materiály. Toto je několik příkladů mezinárodní spolupráce, což také vlastně cílem dnešní konference. Už dnes existuje dobrá praxe vytvářet nové technologie. Díky společnému úsilí, díky spolupráci mezi Japonskem a EU můžeme využít zkušenosti nebo výhody um, každého, můžeme využít navzájem své silné stránky. Máme opravdu, jsme v úzkém kontaktu s našimi přáteli z Evropské unie. Druhý, teď se tedy dostávám k druhému bodu. Hmm, jak jsem pochopil, tak eh, ten devátý rámcový program má nahrazit, nahradit Horizont 2020, eh, jmenuje se Horizont Evropa a na tento program bylo přiděleno 100 miliard eur minimálně, tedy podle rozpoč, návrhu rozpočtu, který byl 2. května zveřejněn. Tento program má začít eh, v roce 2021 a je založen na třech pilířích, vychází vlastně z horizontu 2020. První pilíř otevřená věda, druhý pilíř mm, globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost a otevřená inovace. I tyto věci zdůrazňujeme v Japonsku a zaměřujeme se zejména na ten třetí pilíř, otevřená inovace. Protože naším cílem je posílit průmyslovou konkurenceschopnost díky otevřené inovaci v Japonsku. Slyšel jsem, že pilotní projekty, které eh, byly provedeny eh, v rámci Horizontu 2020, eh, cílem bylo, byla komercionalizace inovačních metod a podpora podnikání a také malých a středních podniků. To je takový jakýsi průkopník. Bude, bude, bude se na tom pokračovat i v rámci horizontu Evropa. Myslíme si, že hm, je to aktuální věc. A já bych chtěla ještě zdůraznit, že chceme hovořit o různých politických koncepcích, které mají podpořit otevřenou inovaci. Například komer- komercionalizace výsledků vědy a výzkumu díky spolupráci s jinými institucemi, hm, účast hm, na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, Například s některými subjekty jsme otevřeli společné laboratoře, aby se došlo, aby ehm, se ty vědecké výzkumy dostaly do obchodní fáze, také té spolupráce s různými vědeckými instituty, s univerzitami. A výsledkem je to, že mm, poznatky, nové poznatky vědy se mohou dostávat do praxe podle potřeb firem. Například máme zde společné spolupráce s některými laboratořemi, mm, máme zde spolupráce s některými soukromými laboratořemi, aby mohli dále pracovat na výstupech, na vědeckých výstupech z univerzit a aby se tyto vědecké poznatky dostaly do praxe. Chci ještě říci, že e, tato spolupráce je zásadní, abychom e, se vyrovnali s globálními výzvami, abychom také přinesli nové výrobky, nové služby, nové trhy. Pokud chceme, aby zde byla lepší budoucnost pro naši společnost, pro naše potomky, tak je zásadní, aby Evropská unie a Japonsko sdíleli své výstupy výzkumu a vývoje a také díky tomu, aby usilovali o naplnění cílů udržitelného rozvoje které jsme si stanovili. Máme zde mm, výborné mm, spolupráci mezi Japonskem a mezi Evropskou unii. Myslíme si, že v některých oblastech bychom se mohli navzájem doplňovat. Mohla by zde být třeba lepší spolupráce a díky ní bychom mohli mm, řešit různé výzvy a mohli bychom třeba pomáhat i malým a středním podnikům. Těším se na to, že bude nadále pokračovat tato spolupráce i v rámci horizontu, 2000, horizontu Evropa, protože tato spolupráce přináší prospěch oběma stranám. Pomůže nám to také k tomu, abychom dokázali vybudovat novou společnost. Děkuji za pozornost. Uh, thank you very much, uh, director. Děkuji vám mnohokrát, pane generální řediteli. Díky, pane ministře. Děkuji oběma pánům za konkrétní příklady otevírání výzkumu a vývoje ve vaší zemi a otevřenosti vůči spolupráci s celou EU. To je velice zajímavé. Tak teď proběhne krátká diskuse, eh, přičemž jako první Paní Kudřická, prosím. Thank you very much. Eh, Děkuji. Já mám otázky na pana komisaře. Souhlasím s vámi, že věda je důležitý nástroj diplomacie. Tím, jak roste populismus a máme stále větší krizi demokracie v některých členských státech, neměli bychom se spíše zaměřit na posílení pozice v rámci rámcového programu zemí, které přistoupily v roce 2004 a později? Otevřenost horizontu Evropa je velice důležité. Je potřeba rovněž dbát na regiony. Další otázka je, bude se komise řídit zprávou profesora Lamího a přidruží Austrálii a Kanadu? Jakým způsobem to ovlivní stávající vzorce vědecké spolupráce? Jaké očekáváme výhody pro EU? V kterých oblastech bude EU s těmito zeměmi konkrétně spolupracovat? budou mít australští a kanadští výzkumníci a instituty mít možnost využívat evropské fondy? Pokud ano, tak status Ruska, Číny, Indie a Brazílie a e, dalších zemí změní se nebo ne? Bude mezinárodní spolupráce v horizontu Evropa stimulována jedním centralizovaným fondem, tak e, jak doporučuje skupina profesora Lamího? A poslední otázka. Já si myslím, že musíme připravit zprávu ohledně detailních výsledků vědecké spolupráce s třetími zeměmi. Například, kolik e, bylo zveřejněno publikací, kolik bylo uděleno patentů, kolik Evropa získala i vědeckých talentů, ke kolika vědeckým projektům se při, eh, připojila. Taková zpráva by byla velice důležitá podle mého názoru na posílení té otevřenosti. Bude komise měnit nebo upravovat definici třetích zemí a přidružených zemí a podmínek jejich participace? Rovněž vzhledem k Brexitu je toto velice důležité. Doufám, že není moc brzy abychom se vás zeptali na budoucí status Velké Británie. Děkuji, paní Cabezon Ruiz. Thank you very much. Děkuji. Já bych ráda poblahopřála panu komisaři nejen za to, že navýšil rozpočet, eh, protože podle mě toto je jeden z nejvíce ambiciozních rozpočtů rámcových programů, ale také k tomu, že zavedl tento koncept. Myslím si, že bude velice zajímavé otevřít ten rámec a zavést do něj mezinárodní spolupráci. Jeden ze závěrů přeskumu v polovině období Evropského parlamentu byl, že jsme žádali lepší mezinárodní spolupráci. Pro mě je toto zásadní způsob, jak pracovat. Chápu to tak, že Japonsko a Evropa zažívají podobný socioekonomický vývoj a stojí před podobnými výzvami. Těm výzvám je potřeba společně globálně čelit. Snad nejzajímavější téma, které jsem dnes slyšela, je spolupráce za účelem dosahování rozvojových cílů tisíciletí. To je, myslím, spolupráce velice důležitá. Také se musíme zaměřit na to, jaké budou vztahy mezi členskými státy. Já si myslím, že hlavní téma zde je reciprocita. Reciprocita mezi všemi. Nemůžeme se vyhnout té všeobecné participaci, ten program je potřeba otevřít a zachovat reciprocitu mezi státy. Děkuji vám. Uh, sorry. Thank you, madam. Děkuji vám. Paní Virkunen. Děkuji. Ráda bych tuto příležitost využila k tomu, abych poděkovala všem našim skvělým řečníkům a také všem hostům z, z Japonska, že přijeli za námi do Evropského parlamentu, aby zde promluvili. My jako europoslanci si velice ceníme spolupráce v oblasti eh, výzkumného průmyslu mezi Evropou a Japonskem. Jsme velice rádi, že máme obchodní dohodu s Japonskem, což znamená, že naše propojení bude v příštích letech ještě dále zúženo a bude to znamenat mnoho příležitostí. Já sama jsem z Finska. Finsko je jedna ze zemí, která vždy hodně investovala do výzkumu a inovací. Všem ne tolik jako Japonsko. Japonsko je pro nás, eh, pro všechny evropské země velice dobrý příklad, protože vždy investovalo obrovským způsobem do výzkumu a vývoje. Například teď Japonsko investuje 3,5 HDP eh, do výzkumu a inovací. My jsme si v Evropě stanovili cíl, že budeme investovat 3 ale neinvestujeme ani 2 Takže my se teď snažíme podpořit Evropský parlament a všechny členské státy, aby investovali jako Japonsko do budoucnosti, do vědy, do výzkumu a vývoje. Takže vy jste pro nás skvělý příklad kvůli eh, těmto investicím. Jsme velice rádi, že komise navrhla, abychom navýšili náš společný výzkumný program Horizont Evropa. Jak víme, bylo to 80 miliard a teď eh, to komise navrhla navýšit na 100 miliard, což je velice důležité ale zde v Evropském parlamentu podporujeme přístup, aby se to zvýšilo ještě více, tedy na 120 miliard. Toto je pozice parlamentu a my teď budeme vyjednávat s komisí a členskými státy, takže v parlamentu je velká podpora, aby se více investovalo na evropské úrovni do výzkumu a vývoje a pak samozřejmě, aby investice probíhaly i v členských státech. Jsem si jista, že celý parlament podpoří tu linii, že musíme úzce spolupracovat s třetími státy, jako je Japonsko do budoucna, protože víme, jak je důležité pro kvalitu výzkumu, vývoje a vědy, aby byly co nejinternacionálnější. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem řečníkům. Je to pro nás velké povzbuzení pro všechny, kteří pracujeme v této oblasti. Děkuji. Díky. Někdo další? z poslanců. Paní Věring. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři moje daši, vážení hosté. Chci vám poděkovat za váš čas, že jste mezi nás přijeli. Samozřejmě velké téma do budoucna je spolupráce se Spojeným královstvím. V souvislosti s tím se obvykle zmiňuje, že posílení mezinárodní spolupráce je naprosto zásadní v rámci programu Horizont Evropa. Rovněž eh, jste mluvili o dopadech. Chcete přístup založený na dopadech eh, i v rámci partnerství. Váš kabinet rovněž zmiňuje, že se chcete zaměřit na racionalizaci programu, tak aby byl eh, aby bylo snazší pro účastníky zvenčí, aby se v něm účastnili. Zvažujete ještě nějaké jiné formy mezinárodních partnerství? To je má první otázka. A potom předpokládám, a doufám, že dostanu také odpověď, jak by pak fungoval ten kofinancovací mechanismus? Předpokládám, že na tu odpověď budu muset počkat až do 7. června, ale možná nám řeknete alespoň něco. Děkuji. Děkuji. Paní Matias. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit eh, v tom bratrském jazyku japonštiny, což je portugalština. Ráda bych nejdříve zde přivítala naše hosty a my máme dlouholetou tradici spolupráce mezi Evropskou unii a Japonskem a jsme měli několik misí do Japonska. V rámci delegace pro Japonsko jsem měla příležitost jedné z těchto misí zúčastnit. Bylo to v roce 2013 a existuje skutečná spolupráce. Já jsem spokojena s tím, že můžeme tuto spolupráci ještě posílit. Jsem také ráda, že byl navýšen rozpočet pro příští rámcový program. A co se týče parlamentu, tady jsme měli návrh 7 miliard eur Eh, uvidíme, jak to vypadá. Zatím se hovoří ještě o částce 30 miliard eur. Komise navrhuje 100 miliard, takže uvidíme, že to zůstane u toho návrhu parlamentu, to je 120 miliard. Tady padlo už mnoho otázek a proto doplním pouze některé, které ještě nebyly nadneseny. Sdílíme mnoho z těch dotazů, které zde padly ze strany kolegů Ráda bych věděla v rámci mezinárodní spolupráce, kterou naprosto vítám, která se velmi zlepšila a také zlepšila program pro investice a inovace v Evropě. Tato spolupráce je skutečná, opírá se o doplňkovosti a ne o konkurenci mezi jednotlivými zeměmi. Je to spolupráce, která se opírá o reciprocitu a já doufám, že to budou ty hlavní eh, pokyny pro budoucnost, eh, že se jich takto budeme držet, těchto zásad, ale ještě bych tady doplnila tady jednu věc jak v rámci této spolupráce zajistit uchování těch civilních cílů výzkumu a inovací a jak zaručit, aby tato spolupráce s třetími zeměmi byla skutečně spoluprací, která se zakládá na respektování zásad a hodnot lidských které respektujeme, ale které v posledních letech se zdá, že Evropská unie se od nich tak trochu odchýlí, že již tady není ten hlavní cíl respektování lidských práv. Evropská unie někdy spolupracuje se zeměmi, které nemají stejný postoj k lidskoprávní otázce jako my, takže já bych ráda věděla, jak to vypadá v tomto ohledu. Děkuji vám. Děkuji za tento dotaz. Další dotazy už nejsou. Takže děkuji všem, kteří položili dotazy. A nyní se obracím na pana komisaře, aby odpověděl, protože na vás padly konkrétní otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto otázky. Nejprve začnu otázkou paní Kotreky. No, na to, to, na co jste se ptala, na to se dozvíte podrobnosti za několik týdnů, ale mohu vás ujistit o dvou věcech. Za prvé, je zde můj příslip, můj příslip navýšit objem zemí, které chtějí eh, šplhat po tom žebříčku excelence, to je takový můj osobní závazek. Naším motem je excelence, ale zároveň chceme pomoci i ostatním, aby i ostatní e, zlepšili svou kvalitu. Vím, že je to něco, co vám leží na srdci a já sám to rovněž považuji za nesmírně důležité pro celý program. Doufám tedy, že budete příjemně překvapená až zveřejníme ten návrh, že se budeme snažit pomáhat všem a pak zcela jistě ještě bude další diskuse o, těch, um, o tom plánu. Já teď bohužel nemohu úplně všechno prozradit, ale chci říci, že tam dojde v této věci k velkému výraznému nárůstu. Pak jste se také ptal na Lamyho zprávu, když třeba hovoříme o Austrálii nebo Kanadě, jaký měla dopad ta zpráva. Já jsem nikdy nehovořil o konkrétních zemích, ale myslím si, že to, co jsem chtěl říci, bylo to, že mezinárodní spolupráce musí být otevřená ne pouze v těch, jako, jako, aby fungovala jako určitá vědecká diplomacie eh, se zeměmi, kterým chceme pomáhat. Máme zde například Tunisko, Tunisko je náš teď přidružený člen, protože jsme chtěli vyslat určitý signál. Byla to země, která bojovala, chtěla demokracii, mm, vedla opravdu těžký boj, byly tam, bylo, pro, prošla si teď, eh, Tunisko si teď prošlo velkým takovým historickým okamžikem. Takže my jsme chtěli vyslat určitý takový dobrý signál a něco podobného se týká i Ukrajiny. Ale zároveň eh, chceme, aby mm, mezi těmi zeměmi byla třeba i Kanada protože to je opravdu mm, té země, která má velice dobrou věru, takže chceme i, ta, i aby tato země byla na tom seznamu. Takže chceme nějaký nástroj, který nám umožní na jedné straně spolupracovat se zeměmi, jako je Kanada, to je opravdu dobrý příklad, ale pak chceme, takže ta kritéria se troši, ale pak chceme i určitá kritéria změnit, abychom tedy mohli obsáhnout více zemí. Otázka, na kterou dnes nemohu odpovědět přímo, je otázka budoucnosti Spojeného království, protože to ještě bude záležet na jiných diskusích, na celém tom hlavním vyjednávání, takže to nezáleží ani tak na mě. Ale na nás všech záleží to, zda můžeme přijít s nějakou koncepcí určitého přidružení, díky níž se k nám mohou další země přidávat. Takže pokud se v budoucnu Spojené království rozhodne, že chce s námi spolupracovat v oblasti vědy, a já už jsem to zdůrazňoval, že doufám, že po všech těchto otřesech eh, nakonec nalezneme zase to společné partnerství, takže pokud to všechno půjde dobře, pokud ta jednání budou, eh, půjdou hladce, tak samozřejmě dveře jsou pro Spojené království do kořán. Eh, a to z celé řady důvodů. Spojené království nás potřebuje my zase potřebujeme Spojené království. Myslím si, že to bude partnerství užitečné pro obě strany. Takže my zcela jistě um, navrhneme všechny ty budoucí opatření takovým způsobem, aby se k nám mohly přidat eh, i další země, jako třeba Kanada nebo i další, anebo to i to Spojené království. Také jste říkali, že se musíme trošku podívat na čísla, jaký je počet patentů, Mm, a tak dále. A ta čísla vám mohu dodat. Paní Kanioduris, mm, děkuji za váš komentář, děkuji také za vaše gratulace, děkuji vám za vaše pomoc. Vy jste řekla něco, co je pravda. Když jste byla s pravodajkou a vypracovávala jste zprávu, tak tam bylo jasné, že mezinárodní spolupráce nám pomohla. Já bych vám ještě chtěla, chtěla poděkovat. Vy jste použila jedno slovo, které je zásadní pro budoucnost Evropy, a to slovo zní reciprocita. Netýká se to pouze vědy, myslím si, že se to týká celé řady jiných věcí. Takže musí zde existovat eh, taková lepší globalizace a lepší reciprocita. Dnes to zatím není tak, že úplně všechno by fungovalo dobře recipročně. Někdy jsme třeba jako Evropa otevření, ale některé země se třeba účastní našich programů, ale evropské země se zase nemohou účastnit jejich programů. Takže já mohu říci, že z politického pohledu jsem mm, zastávám stejné, stejný názor jako vy. Tak děkuji. Další poslankyně, děkuji vám za vaše komentáře. Jak už jsem řekl, Evropský parlament i Rada má před sebou ještě spoustu práce, ale jsem rád, že cítím, že Evropský parlament nás v tom podporuje. Paní Vering, vy jste se také ptala na vztahy se Spojeným královstvím. Já mohu pouze zopakovat to, že teď zatím na tyto otázky odpovědět nemohu z důvodu, které znáte, ale opět chci zopakovat, že doufám, že zde budeme, že, že opět v budoucnu navážeme vztahy Eh, ať už Spojené království bude mm, v té kategorii třetích zemí. Já si myslím, že zkrátka je důležité, aby tam bylo určité takové férové partnerství. Chci říci, že každý návrh, který dáme Spojenému království, bude férový, ať se týká členství nebo financí já chci, aby se našich programů účastnili jiné země a chci, abychom k ním přistupovali férově, abychom férově si rozdělili mm, náklady, administrativní náklady. Takže je důležité, aby zase i ti partneři se podíleli spravedlivým způsobem třeba na těch nákladech. Také jste padla otázka na spolufinancování. Myslím si, že to zůstane. Máme velice dobré příklady. Mm, myslím si, že tam asi nebudou nějaké velké změny, ale mohu vás ještě pod, později informovat o podrobnostech. A ještě otázka paní Matyáš. Teď já přejdu do portugalštiny, pokud to tlumočníkům nevadí. Prosím, minutu, dvě minuty, abych odpověděl portugalsky. Vážená paní poslankyně, děkuji mnohokrát za dotaz. Já dám tady příklad, který je příkladem, který je velice dobrý. Vy jste tady řekla, že tady byla ta 100 miliard, pak 80 miliard a že tady vy doufáte, že to bude nakonec těch 120. A to tady říkám já, já také doufám, že nakonec se to vylepší a že můžu podpořit s podporou poslanců. A pak jste se ptala, paní poslankyně, na to, zda v budoucnosti ten program bude vždy plnit eh, eh, civilní účely, ale Horizont je samozřejmě program investigace a inovace v oblasti civilní, ne v oblasti vojenské. A tak to bude vždy i do budoucna. Na tom se vůbec nic nezmění. A co se týká ta uh, otázka, která se týkala hodnot a budoucnosti Evropy. Toto je program vědecký, tedy kdo s námi chce spolupracovat, kdo se chce podívat na tomto problému, musí mít stejné hodnoty jako my, co to týče lidského života, našeho, naší listiny základních práv. Toto všechno je důležité, ne pouze ve vědě, ale ve všem, co děláme. Protože pokud nebudeme respektovat naše vlastní hodnoty, tak nebudeme dělat naši práci. Takže vám velice děkuji právě za tento dotaz. Děkujeme vám, pane komisaři. Mohu vám říci, že naše tlumočníci zvládli portugalštinu bez jakýchkoliv problémů. Takže možná mm, vypadá to, že tady to ani není možné, ale vypadá to, že vaše portugalština je ještě plynější než vaše angličtina, pokud je to tady vůbec možné. Takže myslím si, že teď jste můžeme tak jaksi vynikajícím způsobem navázat eh, na další dvě sekce, protože tu první jsme právě zakončili. Takže tím navázáním bude proslov pana Paula Rubicha, který je nesmírně zkušený, má zkušenosti z panelu STOA, je také jeho bývalý předseda a teď je tedy první místo předseda. Takže pole, dávám ti slovo. Děkuji za slovo, Věrši. Myslím si, že je skvělé. Můžeš mluvit německy, pane kolego. No, já si myslím, že možná budu hovořit eh, anglicky kvůli tlumočení. Takže já bych chtěla říci, že je skvělé, že se zde koná toto fórum a chtěl bych si, že to fórum STS je, se má takovou vůči úlohu v technologii, takže jsem velice rád, že Evropský parlament a Evropská komise zde má příležitost se s vámi setkat, protože se snažíme o to, abychom našim občanům přinesli výsledky. Máme zde rozpočet 100 miliard eur, ale myslím si, že to nestačí, ehm, když se podíváme na ty potřeby evropského výzkumu a vývoje. Myslím si, že bychom také měli zmínit eh, výzkum a technologie v oblasti zemědělství, protože i tam potřebujeme nové cíle, nové činnosti, nové technologie. Navrhu, navrhuji, abychom se zaměřili na cíle udržitelného rozvoje, konkrétně na druhý cíl, což je zabezpečení potravin, eh, bod 6, eh, čistá voda, odpadní vody. A šestý cíl je obnovitelné, jsou obnovitelné zdroje energie, což je přesně v, dik, v, rek, v gesti našeho výboru. Takže je důležité, že zde máme třeba i něco pro mladé farmáře, že se chceme zaměřit na zemědělství a pak třeba i na různé oblasti, třeba zemědělství v Africe. Tam je důležité, aby lidé se dokázali sami uživit v zemědělství díky nejnovějším technologiím. Také je zde otázka soudržnosti. Dnes jsem zde se třeba zabýváme samoředitelnými vozidly, ale důležitější je třeba, jak to bude s infrastrukturou. Máme zde všechny ty otázky umělé inteligence, ale to všechno musí být v určité infrastruktuře. Takže to pak souvisí i se zájmy našich eh, starostů a primátorů, aby zlepšili infrastruktury ve svých městech natolik, aby byli pak schopni využívat tyto nejnovější technologie. Myslím si, že třeba i Japonsko může dodávat eh, do Evropy mnoho zajímavých produktů a služeb. Můžeme vytvořit velice dobrou hm, spolupráci. Já jsem velice rád, že je zde Forum STS, že je zde STOA, Evropský parlament, výbor ITRE, že zde jsme všichni společně, že postupujeme konsistentně. A já bych také ještě chtěl, abyste díky sociálním médiím rozšiřovali myšlenky, že výzkum a vývoj musí být na špici zájmu Evropské unie i celého světa. Děkuji. Ano, a já bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste hovořili v našem prvním panelu, v té úvodní části. Nyní vás eh, požádám o krátkou přestávku a během té přestávky přizvu sem k předsednickému stolu účastnice první části. Je to paní Kristýna Russo, pan Makinel, pan Čubači a pan Irino. a jako hlavní předseda a hlavní moderátor bude pan Burgignon, předseda Evropské výzkumné rady. Děkuji vám a nyní si uděláme krátkou přestávku, abychom si vyměnili místa. Dámy a pánové, já mám za úkol uvést eh, druhou část našeho zasedání, která má řešit hlavní výzvy, které lidstvo čelí. Horizont Evropa, spolupráce a otevřenost Evropy světu prostřednictvím fora STS. Máme zde celou skupinu řečníků, kteří budou toto téma rozvádět. Jako první dostane slovo paní Kristýna Russo která je ředitelkou v rámci generálního ředitelství pro výzkum a inovace, je ředitelkou pro mezinárodní spolupráci od července 2013, je odpovědná za propagaci výzkumu, vývoje a spolupráce s mezinárodními partnery za účelem posílení vědecké excelence a atraktivnosti EU. Děkuji. Děkuji, hezké odpoledne všem. Mně se bude velice těžko navazovat na projev pana komisaře Mdaše a na tu diskusi, která proběhne. Takže v zájmu také eh, času, protože máme poněkud spoždění, budu velmi stručná. Jenom na úvod tohoto panelu. Jde o hlavní výzvy, kterým lidstvo čelí rámcový program 9, spolupráce, otevřenost Evropy. Rada bych řekla, že devátý rámcový program Horizont Evropa, jak se mu říká, v našich návrzích, a jak už tady zaznělo ohledně víceletého finančního rámce, je navržený tak, aby řešil hlavní společenské výzvy, kterým lidstvo čelí. Hodně pracujeme na přípravě eh, programu Horizont Evropa v rámci konzultací se zúčastněnými stranami, v rámci konzultací s vědeckou komunitou na mezinárodní, národní úrovni a chceme dosáhnout také na občany společně s našimi vědci, abychom pochopili, co to jsou ty hlavní výzvy, jakým chceme společně čelit v rámci našeho vědecko-inovačního programu. Proběhla velice široká konzultace a jak víte, nechci zabíhat do detailů Horizontu Evropa, ten bude přijat 7. června, ale tak, jak to bylo představeno při přijímání víceletého finančního rámce, Horizont Evropa bude mít tři pilíře. Jeden z nich, a na ten se zaměřím, jsou globální výzvy. Pak to bude otevřená věda a otevřená inovace. A pilíř globálních výzev je navržen tak, aby čelil těm velkým výzvám, o kterých jsme eh, my přesvědčeni, že jsou ty nejdůležitější pro lidstvo. Bude to strukturováno tak, aby nám to pomáhalo dosahovat cílů udržitelného rozvoje a bude to pokrývat oblasti jako je zdravotnictví, potraviny, přírodní zdroje, odolnost, bezpečnost, klima, energie, mobilita, zajištění nízkouhlíkového, oběhového eh, hospodářství a bude řešit klíčové kapacity v oblastech, které zajistí transformaci naší společnosti a ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že je důležité, abychom toto všechno dělali společně v rámci vědecké spolupráce. Řekla jsem, že budu stručná, ale ještě mi dovolte pár slov k naší strategické spolupráci s Japonskem, protože se zde scházíme v rámci diskuse fora STS. Řekla bych, že Japonsko je pro EU vědeckým partnerem pro spolupráci ve výzkumu a inovacích. Čelíme stejným výzvám jako Japonsko. Můžeme hovořit o stárnoucí populaci, energetické bezpečnosti, přístupu ke kritickým surovinám, zvyšování blahobytu občanů. A máme také podobný přístup ke klíčovým mezinárodním cílům. Provádíme pravidelný politický dialog mezi EU a Japonskem, Máme to, čemu říkáme eh, společný řídící výbor EU-Japonsko, ten zasedal v loňském roce a shodli jsme se tam na nových oblastech společného zájmu, výzkumu v oblasti zdravotnictví, obnovitelných energií, klimatu, životního prostředí a autonomních vozidel. To jsou velice důležité oblasti, kde Evropská unie s Japonskem a s vědci z jiných částí světa mohou spolupracovat a přispívat tak k řešení hlavních výzev, jakým lidstvo čelí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Jako další má slovo eh, pan Yasukatsu Irino, výkonný viceprezident JETRO, Organizace pro externí obchod Japonska. Předtím sloužil jako zástupce generálního ředitele pro eh, generálního ředitele pro obchod eh, na ministerstvu pro obchod a průmysl. Pan Irino má titul právníka z Tokijské univerzity a sloužil také jako hospodářský kancléř japonské ambasády ve Spojeném království. Byl také hlavní zástupce Japonska při Nexi. Máte slovo. Děkuji vám za úvod. Já jsem Jaska z Irino, viceprezident Jetro. Externí obchodní organizace Japonska je vládní organizace, která má za úkol prosazovat eh, dvoucestný obchod a investice mezi Japonskem a zbytkem světa. Máme globální síti, která má 74 regionálních kanceláří v 54 státech. Máme 14 kanceláří v 13 evropských státech. Jetro Brusel, eh, tedy zaměstnanci Jetro Brusel, jsou zde v obecenstvu. V rámci této široké sítě přispíváme k aktivitám Fora STS po celém světě. Prosazujeme obchod a investice jako takový. Doufáme, že spolupráce mezi EU a Japonskem bude do budoucna růst, tak, aby se brzy dosáhlo co nejsvobodnějšího pohybu jak obchodu, tak investic. Jako zástupce obchodně investiční organizace Japonska bych rád hovořil o dvou tématech z hlediska globálních výzev. Za prvé, JETRO se účastní mezinárodního obchodu a inovace v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí. A za druhé, JETRO podporuje programy startupů. Mně by bylo velkým potěšením, kdyby tato témata přispívala do vašich budoucích diskusí. Aktuální ekonomicko-průmyslová struktura se dramaticky mění v posledních letech kvůli čtvrté průmyslové revoluci. Přičemž tento trend nelze vysvětlit, aniž bychom hovořili o inovaci. Čtvrtá průmyslová revoluce vytvořila nové oblasti biznisu, jako je například internet věcí, ekonomika sdílení, umělá inteligence, roboti nebo fintech což všechno výrazně změní tradiční biznisové rámce. Naše organizace rovněž musí co nejrychleji tento trend dohonit. Hodně se zabýváme eh, aktivitou na různých eh, veletrzích a kromě toho podporujeme také startupy, abychom propojili inovaci s japonským biznesem. Startupy představují ve společnosti inovaci tím, že vytvářejí nové produkty a služby za velice krátké období. A to jak v domácím, tak v zahraničním trhu. Co se týká eh, těch dvou hlavních témat naší činnosti jsme se také účastnili Mezinárodního veletrhu pro automatizaci a informační technologie a telekomunikace mu se říká CEBIT. Aktuálně to probíhá v Hanoveru v Německu. V březnu 2017 Jetro zastupovalo Japonsko na mezinárodním zasedání účastníků CEBIT. Tehdy jsme tam řekli, že nová vlna industrializace přichází ruku v ruce s novou technologií, jako třeba big data, internet věcí nebo umělá inteligence. Pro nás je velice důležité, abychom začali řešit sociální problematiky, jako třeba energetiku nebo environmentální výzvy a téma stárnoucí populace tím, že propojíme tento druh inovací s průmyslem a technologiemi. JETRO bude i nadále provádět svou činnost v rámci spolupráce na nových perspektivách, což přispěje k vývoji nových technologií a e, řešení těchto společenských otázek. Rovněž provádíme činnost související s inovací. Je velice důležité odstraňovat překážky mezi laboratořemi a firmami. Nemám na mysli pouze velké firmy, ale i startupy. Tím, že budeme podporovat inovační ekosystém a růst. Dovolte mi zmínit jeden příklad na téma inovace z inovačního programu JETRO, které, který nazýváme JIP. Je to zvláštní program, kde jakýkoliv startup, který chce eh, působit v zahraničí, dostává intenzivní školení ohledně možných business modelů, eh, dostává mentoring a učí se fungovat v zahraničních trzích. Hovoříme o trzích jako třeba Eh, Čína nebo Spojené státy. Evropa a Japonsko budou pravděpodobně dále růst jakožto inovativní regiony tím, že budou rozšiřovat spolupráci v oblasti obchodu a investic. A v této oblasti JETRO bude eh, v rámci programu JIP cílit na Evropu a bude pomáhat japonským startupům, aby působili v Evropě. Japonská vláda Rovněž eh, bude pomáhat startupům, kde tedy JETRO bude hrát zásadní roli implementace vládní politiky tím, že se bude účastnit ehm, akce ve Francii příští týden, která je na téma technologie a inovací. Přičemž eh, za čtyři roky proběhne eh, Světový mobilní kongres, což je největší veletrh, který proběhne tedy ve Španělsku v příštím roce v únoru. Kromě toho také budeme implementovat eh, otevřenou implementaci například různé business matching meetingy mezi startupy a velkými firmami, jako třeba výrobci vozidel. Inovace bude hrát eh, svou roli eh, při průzkumu nových průmyslových odvětví. Role evropských i japonských startupů se stále zvyšuje, přičemž JETRO se dále zaměří na projekty, které poskytnou obchodní příležitosti pro firmy tohoto druhu. Na závěr mi dovolte zmínit ještě jednu naši novou aktivitu na podporu startupu. V JETRO chceme zvýšit náš příspěvek v oblasti vědy a technologie prostřednictvím fora STS tím, že budeme sloužit jako most, který propojí globální biznis, akademiky a tvůrce politiky. Doufáme, že dnešní fórum bude katalyzátorem pro podporu spolupráce mezi námi všemi. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you, Mr. Irino. Now we are moving to the... Děkuji vám, pane Irino. Jako další dostane slovo pan Rodži Čubači, prezident Národního institutu pokročilé vědecké, eh, pokročilé průmyslové vědy a technologie. Eh, doufám, že vás neurazím tím, že bych vám všem připomněl, eh, abyste dodržovali řečnický limit a v rámci toho nebudu vyjmenovávat všechny vaše tituly, nezlobte se na mě. Děkuji vám, pane předsedo, za úvod. Já bych rád uvedl činnost Japonska v oblasti klimatu a energetiky. Po průmyslové revoluci se věda a technika rozvíjela, rozvíjela ekonomiku tím, že se masově využívaly přírodní zdroje a kapitál. Na druhou stranu to způsobilo vážné problémy, jako například ničení životního prostředí nebo eh, to způsobilo nedostatek energie a přírodních zdrojů. Nemusíme říkat, že změna klimatu je velké téma, které musíme vyřešit. Mezinárodní snaha v této oblasti se vyvíjí za účelem redukce emisí skleníkových plynů na základě Kyotského protokolu. Japonská vláda naplánovala svou energetickou politiku za pomocí priorit tzv. 3ES, tedy energetická bezpečnost, ekonomická účinnost, životní prostředí a bezpečnost. Pařížská dohoda. U ní se Japonsko rozhodlo, že zastropí 26%, nebo že eliminuje 26% svých emisí uhlíku do roku 2030 tím pádem bude muset navýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Nicméně eh, generování elektřiny v Japonsku z, obnovi, z obnovitelných zdrojů je nadále na úrovni 15 celkové generace, eh, celkové generace elektřiny. Tím pádem jsme pozadu oproti EU. Naše vláda oznámila, že tento poměr dostane do roku 2030 na 24 Do budoucna se bude tak jednat o hlavní zdroj energie. Nicméně i tak čelíme velkým výzvám. Obnovitelné zdroje jsou drahé a jsou poměrně nestabilní co do dodávky energií. A je problematické i jejich napojení, technicky problematické jejich napojení na stávající, na stávající síť. Kromě toho Japonsko čelí konkrétním bariérám, protože my jsme ostrovní národ a tím pádem je jakýkoliv přenos elektřiny ze sousedních zemí hospodářsky neproveditelný máme omezené eh, omezenou plochou krajinu, kam bychom mohli instalovat eh, elektrárny a samozřejmě jakékoliv přírodní katastrofy mohou způsobit vážné problémy, včetně pro elektrárny. Takže co můžeme udělat, abychom eh, ty problémy vyřešili? Jsou to výzvy, které nezvládne vyřešit jedna izolovaná jakákoliv firma. Musí spolupracovat soukromý i veřejný sektor, a to na velké škále. Jak eh, zmínil pan eh, Sato a pan eh, Omi, je potřeba přemostit inovátory a komercializátory technologií. Po velkém zemětřesení a po jaderné katastrofě v roce 2011 jsme vytvořili Fukushimský institut pro obnovitelné energie. Tento institut se zaměřuje hlavně na tři výzvy. Tvorbu energie, její ukládání a transport a úspory. V oblasti e, e, tvorby energie provádíme výzkum v oblasti e, fotovoltaiky, geotermální energie a větrné energie. Například vyvíjíme vysoce výkonné solární buňky, které budou mít účinnost větší než 30 v oblasti větrné energie se snažíme optimalizovat generování energie tím, že chceme lépe předvídat směr a rychlost větru pomocí senzoriky. Dále máme národní projekty ohledně generování elektřiny z vodíku. Zejména v této oblasti spolupracujeme s velkými firmami v oblasti. To má své výhody i nevýhody. Aktuálně přeskoumáváme nejvhodnější použití Eh, všech těchto jednotlivých firm. Rovněž spolupracujeme eh, s eh, veřejnou firmou v Japonsku, abychom zajistili životaschopný systém zprávy energie i za použití obnovitelných zdrojů energie. V rámci tohoto systému demonstrujeme, jak lze dodávat elektřinu a teplo za pomocí palivových článků a elektrohydrolitu. Kromě toho je potřeba stabilně napojit energii z obnovitelných zdrojů na stávající elektrickou síť. Jedině tak zvýšíme účinnost. Za tím účelem vypracova- vyvíjíme galionitridové a silikokarbidové polovodiče, což jsou špičkové technologie v daném oboru a my se s jejich pomocí chceme stát mezinárodním úzlem pro využití obnovitelných zdrojů energie. A zveme k nám, e, zveme k sobě vědce z celého světa. EU se připravuje na program Horizont Evropa a my jsme přesvědčeni, že propagace obnovitelných zdrojů energie bude jedno z hlavních témat v této oblasti. Já osobně jsem prováděl společný výzkum v oblasti eh, obnovitelných zdrojů energie s Fraunhoferovým institutem, eh, výzkumným centrem Komise, výzkumným centrem Holandska a mnoha dalšími. Rád bych využil dnešní příležitost k posílení naší spolupráce, abychom společně zabraňovali změně klimatu. Děkuji vám. Děkuji, pane prezidente. Byl to opravdu velice užitečný eh, příspěvek. A nyní posledním um, hostem je pan doktor eh, Henry McKinnon, který je předsedou institutu Moody's Corporation. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mě přizvali na dnešní setkání. Já raději se účastním diskusí a odpovídám na otázky, než abych úplně přednášel prezentace. Ale takže taková otázka, na kterou byste se mě možná zeptali, eh, by byla taková, co já jako předseda naší korporace vím o takovém globálním zdraví, o globálním zdravotnictví. Musíte říct, vědět, že ve 24 letech jsem ukončil Stanfordovu univerzitu s titulem mm, doktorským titulem. Já jsem eh, pak eh, byl jsem po vojenské službě přijat jak na Harvard, tak na Stanford a šel jsem na Stanford. Ve 24 letech jsem se ale rozhodl, že nepůjdu do akademické sféry, ale že si dopřeju trošku zkušeností z biznesu. Proto jsem se stal uh, poradcem um, v Japonsku. Myslela jsem, že tam budu asi dva roky. A po 36 letech jsem odešel do důchodu. Mm, byla to tedy velká farmaceutická firma, a takže díky této zkušenosti jsem se opravdu něco dozvěděl o tomto oblasti. Také jsem byl odpovědný za mnoho zemí, takže já tady mám profesionální zkušenosti, ale vlastně i osobní zkušenosti, protože jsem byl pacientem eh, v různých zemích světa, takže si často mm, kladu otázku, jaké jsou rozdíly v těch jednotlivých zdravotnických systémech, které existují po celém světě. Zatím jsem nepřišel s lepší odpovědí, než kterou řekl Mahatma Gandhi, když poprvé navštívil Londýn britský tisk psal o tomto muži, který usiloval o nenásilnou cestu k reformám. Jednou navštívil Cornwall, kde se kolem něho schromáštilo mnoho novinářů a fotografů a někdo se ho zeptal, co si myslíte o západní civilizaci? Mahatma Gandhi chvíli váhal a pak řekl, no, já si myslím, že by to bylo že, by to byla, že to je dobrá myšlenka, že by to bylo uh, to je dobrý nápad. Takže já si také myslím, že toto je určitý dobrý nápad, protože vím, že mnoho zemí je spokojené s tím, jak vypadá jejich zdravotnictví. Hmm, samozřejmě po světě existuje mnoho modelů zdravotnických systémů, ale taková jakási spokojenost eh, ta plyne se dvou věcí. První je přístup ke zdravotnictví a druhá je dostupnost eh, zdravotní péče. Mm, samozřejmě přístup ke zdravotnictví je palčivý zejména v Africe, v subsaharské Africe. Já sám jsem eh, to zažil na svých cestách, eh, osobních i služebních. Také jsem byl i poradcem prezidenta George Bushe v zdravotních otázkách. A mm, víme, že lidé, kteří potřebují zdravotní péči, by k ní měli mít přístup. Takže je zapotřebí, aby svět reagoval na výzvy, které jsou třeba v oblasti různých nakažlivých eh, nemocí v Africe. Také vím, že zdravotnictví to není, to nemůžete jen tak někomu přinést třeba jako potravinovou pomoc, kterou zkrátka jenom někomu podáte z vozu. Eh, je zapotřebí, aby lidé byli dobře diagnostikováni, aby byli dobře léčeni. Může se jednat o závažné choroby, jako je třeba HIV, tuberkulóza a další. Takže já spíše, než abych objížděl konference a vedl tam různé proslavy, tak jsem se s kolegy, odborníky na eh, infekční nemoci, spořádali takovou iniciativu a um, spolupracovali jsme s McGill univerzitou Eh, mysleli jsme si, že je důležité, aby to vlastně byla iniciativa na místě, nikoli nějaká zahraniční iniciativa. Naší vizí bylo to, že vyškolíme 100 nějakých eh, odborníků, kteří pak zase vyškolí tisíce dalších a ti potom um, vyléčí miliony. Po deseti letech můžeme říct, že vlastně celkově tam deset tisíc lidí. Um, jsme neziskovou, nebo je to nezisková organizace. Celkem 25 tisíc zdravotníků z 27 různých zemí v Africe bylo veškoleně, vyškoleno, patří tam vlastně i Austrálie a Nizozemsko mezi ty země. A tito zdravotníci zase pak dále školili další stovky tisíce lidí, kteří teď mohou léčit miliony pacientů. Proč vám to všechno vyprávím? Chci eh, říci, že existují ve zdravotnictví velké výzvy, přístup ke zdravotní péči, dostupnost zdravotní péče. Ale místo toho, abychom o tom eh, pořád jenom mluvili, musíme něco učinit, něco praktického. Já jsem měl určité zdroje, určité schopnosti. Chci říci, že pokud eh, teď navštívíte ten náš institut, tak oni vám velice hrdě ukážou své prostory a také takzvané MKC, což je vlastně takové centrum um, znalosti a je pojmenováno podle mé osoby, takže já jsem tedy teď vlastně jsem se stala určitou budovou. Ano, děkuji za tato slova a i za určitou výzvu k tomu, abychom konali. Poprosím vás o otázky z pléna. Chci jenom připomenout, že jsme zde trošku ve skluzu. A mm, bohužel tady budeme muset skončit přesně, protože naše hosté z Japonska mají přesné nějaké časové rozvrhy. Takže chci se zeptat, zda jsou k tomuto panelu otázky. Pokud ne, tak eh, bych chtěl poděkovat všem mluvčím tohoto druhého, pardon, tohoto prvního panelu a nyní bych chtěl přizvat hosty, kteří vystoupí v rámci druhého panelu, třetího, ve třetí části. Takže bude to paní doktorka Smolčič, paní Sarah Geldin, paní doktorka Julie Maxton a pan doktor Motoko Kotany. Tak eh, zatímco se kolegové usazují, protože je málo času, dovolte mi říci pár slov na úvod eh, této části, které jsem si připravil. Eh, nebude to trvat dlouho, slibuji vám. Tématem je výzkum vedený výdavosti a jakým způsobem může devátý rámcový program přispívat k budoucnosti vědeckých průlomů. Výzkum je vlastně takový ekosystém, který je založen na podpoře, kterou musíme distribuovat mnoha různými způsoby. Jeden způsob, to je obvyklý způsob Evropské vědecké rady, tedy že dáme lidem smlouvy, aby něco zkoumali na nějakém konkrétním projektu, ale jsou i jiné způsoby podpory výzkumu, například eh, podpora výzkumných sítí a sítě jsou velice důležité pro mezinárodní spolupráci, protože to jsou sítě se specifickým zaměřením, kde všichni pracují na tom samém. Pak tady je samozřejmě také podpora, to je velice důležité pro laboratoře, aby mohly fungovat. A v neposlední řadě lidé, kteří zkoumají, jsou lidé, nejsou to jen instituce. A proto je velice důležité, abychom jim poskytli nějaké pozice, takže na různých úrovních eh, kariérního postupu. Takže je potřeba neustále pamatovat na ten aspekt ekosystému. Druhá věc, co jsem chtěl říci, tedy výzkum řízení zvídavostí, to je samozřejmě přirozeně asociováno s nějakým výzkumným projektem, který můžete podat různým agenturám a tak dále. Ale musíme si také přiznat, a já si myslím, že Japonsko nám dalo velice dobrý příklad co do um, organizace té agentury JST, že i když identifikujete nějaké širší výzvy, můžete přesto používat přístup ze zdola nahoru, abyste na ně reagovali. A můžete spoléhat na iniciativu výzkumníků i po té, co si stanovíte určité priority. No a v neposlední řadě bych chtěl také zmínit, jak propojíte ten výzkum řízený výdavostí s nějakým dopadem. Jak jsme slyšeli od komisaře Medaše, to bude klíčové pro příští rámcový program Horizont Evropa. A i když eh, třeba dopad není kritérium pro výběr projektů, musíme ho neustále sledovat. Musíme vědce řádně doprovázet, aby mohli dopady maximalizovat. Ale opět může to být z jejich iniciativy, anebo ty způsoby jsou i jiné. A celá ta otázka propojení výzkumu a inovace se týká přesně tohoto. Co uděláme s dopadem? Tolik tedy má slova na úvod a teď bych rád dal slovo paní eh, Vernese Smolčič, držitelkou grantu Evropské výzkumné rady, pracuje na Záhřebské univerzitě v Chorvatsku. Máte slovo. Děkuji. Já bych začala tím, že je mi velkou ctí mít příležitost eh, prezentovat zde svůj projekt. Připravila jsem si pro vás několik eh, snímků, které bych vám ráda ukázala. Jsem držitelka eh, grantu NERC, který se týká jednoho astrofyzikálního projektu, který provádím na Zahřebské univerzitě. Chtěla bych zdůraznit, že je to jeden z prvních projektů tohoto typu, který eh, byl udělen Chorvatsku. Aktuálně jich máme celkem pět. Začnu tím, že představím sama sebe. A to v kontextu té otevřenosti, o které jsme tady slyšeli. Eh, má akademická kariéra byla značně internacionální. Vlastně pro úspěšnou akademickou kariéru je to zásadní, protože transfer znalostí se maximalizuje v otevřeném mezinárodním prostředí. Magisterská studia jsem dělala na Záhřebské univerzitě v Chorvatsku, kde jsem aktuálně docentkou a pak jsem se eh, přesunula do Německa na Max Planckův institut. Pak jsem byla na různých stážích a stipendích na Caltechu v USA. Eh, získala jsem eh, stipendium co -fund pak jsem měla jedno stipendium v Austrálii, takže jsem poměrně dost cestovala. V roce 2014 eh, po zhruba deseti letech mimo Chorvatsko jsem se pak do Chorvatska vrátila. Můj výzkum probíhá v oblasti observační astrofyziky. Co to znamená? To znamená, že v podstatě používáme teleskopy, ty nejlepší po celém světě, a sledujeme konkrétní výseky oblohy, přičemž ta technologie je dnes tak pokročilá, že ve finále sbíráme obrovská množství dat. Jinými slovy je to věda v oblasti big data. Takže pozorujeme nebe nejlepšími světovými teleskopy. Tím pádem tento druh výzkumu si žádá velké mezinárodní výzkumné týmy, které zpracovávají ty obrovské datové sady. V týmu, kde pracuji, je nějakých 100 až 200 lidí, přičemž je to tým plně internacionální z celého světa. Projekt ERC, který vedu, se týká studia určitých aspektů vývoje galaxií je to něco, o co se v observační kosmologii hodně zabýváme. Zajímáme. Cílem je studovat určité aspekty růstu galaxií v průběhu kosmického času, jinými slovy, od zrození, eh, od zrození vesmíru až po dnešek. Velice důležité je načasování tohoto projektu, protože eh, instrumentalizace nám pokročila po celém světě, to zejména v posledních letech dost výrazně, takže v době, kdy jsem obdržela grant ERC, bylo to v době, kdy nám nástroje umožňovaly udělat velké kroky vpřed eh, v porovnání s předchozími generacemi výzkumníků v této oblasti. A to vidíte tady na tomto snímku, na tomto grafu. Je to velice jednoduchý graf, který v podstatě ukazuje naše dva hlavní parametry v naší oblasti. Jinými slovy, pozorujeme nebe pomocí teleskopu na určitou hloubku. A čím hloub, tím lépe. Tedy to je, jak se posouváte po svislé ose dolů. Takže čím jste níže, tím je to lepší. A druhá, druhý parametr je oblast. Čím větší oblast nebe sledujeme, zase tím lepší. Takže to, jak se pohybujete zleva doprava, cokoliv, co je vpravo a dole, by bylo nejlepší. Eh, ty šedivé čtverečky, které tam vidíte, jsou v zásadě to, eh, co dokázali předchozí výzkumy. Jinými slovy, je to všechno vlevo nahoře spíše. Aktuálně se zlepšenými přístroji a ještě většími plány do budoucna, eh, tedy budoucí přístroje, které budou spuštěny někdy po roce 2020, tak teprve tehdy se začneme dostávat do té oblasti vpravo dole. Přičemž projekty, které vedu já za pomocí přístrojů, které jsou již výrazně pokročilé, jsou zhruba uprostřed mezi budoucností a minulostí. Jinými slovy, je to velký krok vpřed. Propojíme tak výzkum z minulosti a stanovíme, eh, vytvoříme podmínky pro budoucí výzkum. Ten projekt má tři části. Ty první dvě části se snaží proskoumat určité aspekty růstu galaxií a jejich hlavních komponent a ten třetí aspekt eh, je právě napojení toho výzkumu na výzkumy budoucí. Tak eh, to by z astrofyziky stačilo. Ráda bych promluvila o tom, co mi Grant ERC umožnil v Chorvatsku provádět. ERC mi poskytla příležitost vytvořit jeden z prvních mezinárodních vědeckých týmů v Chorvatsku, který provádí konkurenceschopný výzkum na nejvyšší úrovni. Tady máte fotku našeho týmu. Jsou tam tři doktoranti, tři postdoktorští studenti ti doktorští studenti jsou Chorvati, doktorandi jsou mezinárodní. První eh, doktor, výzkumník, který k nám přišel, je z Finska. Ten se teď zabývá eh, datovou vědou ve Finsku, té co strávil eh, našem projektem více než tři roky. Druhý postdoktorální výzkumník byl z Austrálie. Je to konkrétně naše kolegyně, Eh, která skončila před dvěma týdny a půjde do Jižní Afriky, kde bude pracovat na svém vlastním nezávislém výzkumu na eh, jednom grantu, eh, který získala. Třetí z Itálie, který, dnes, který teď dostal stipendium Marie Curie a na podzim se přestěhuje do Paříže. Takže je to fantastický způsob, jak vytvořit velice plodnou spolupráci v rámci mladého týmu u nás v Chorvatsku. Chtěla bych pak zdůraznit ještě jednu věc a to, že finance z ERC nám umožnili, abychom si zachovali to mezinárodní propojení, protože výraznou část těch peněz jsme použili na spojení s našimi spolupracovníky v jiných zemích Evropy, Austrálie, USA a Jižní Ameriky. Jaké jsou výsledky tohoto projektu? Vydali jsme zhruba 40 eh, peer-reviewed publikací, více než 15 z nich je eh, vedeno přímo členy našeho týmu v Záhřebu. Jednalo se rovněž o skvělý základ pro další výcvik mladých kolegů, kteří jsou dnes velice úspěšní v získávání dalších pozic. Zapomněla jsem zmínit, že jeden z našich doktorandů je dnes na Max Planckově institutu v Heidelbergu v Německu. A jaké jsou třeba ty méně očekávané výsledky? Díky projektu ERC v Chorvatsku eh, se o nás zajímala chorvatská média hodně značně. Jinými slovy, projekt, prezentoval se náš projekt, náš tým, internacionalizace našeho projektu, to už trvá zhruba pět let. Byli jsme v televizi, dávali jsme rozhovory, vycházely o nás eh, články v novinách, takže byla to pro nás velká publicita. Což nám otevřelo eh, komunikační kanál vůči veřejnosti o vědě, co je také velice důležité. Děkuji vám. Thank you very much, Dr. Smolčič. Děkujeme. Dalším mluvčím je pan doktor Ismail Seragildin, který byl zakládajícím ředitelem a je také teď členem Rady Alexandrijské knihovny v Egyptě. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Toto téma má být výzkum řízený zvídavostí. A já jsem hodně eh, času ze svého života strávil ve Světové bance a v podstatě jsme tam mluvili o tom, že když chce někdo řešit problémy, zda je lepší eh, investovat do toho, co je v laboratoři a dát to, dostat to někam do terénu, nebo zda je lepší více investovat do laboratoře jako takové. Ta druhá část také pod, totiž podporu, potřebuje podporu a inovace. Ale já si myslím, že by bylo chybou, kdyby si instituce Evropské unie, tak velké instituce, jako jsou instituce, se nezabývaly také i za eh, tím výzkumem, který je poháněn výdavostí. Na tom pak vlastně z toho vychází i ta technologie. Takže to je za první důvod. Za druhé, nevíme, kam vlastně budoucnost se bude ubírat. Aplikovaný výzkum se už zabývá tím, co je známo, ale výzkum, který vychází z lidské zvídavosti, ten překračuje ty hranice. Nemyslím tím, že se tím změní úplně všechno, ale třeba řeknu, že zhruba před 100 lety nějaký 26-letý člověk, neměl žádný ani titul PhD, ani ne, nepracoval na univerzitě, byl to pan Albert Einstein, zveřejnil pětistránkovou zprávu, kterou se vlastně zmínil celý svět. A od té doby Jste, máme třeba velkého významného vědce Nilse Bohra, který zkoumal strukturu atomů, vznikla kvantová fyzika, i když pan Einstein, ehm, tomu se to příliš nelíbilo, ale zkrátka ten vývoj pokračoval. A vlastně vůbec eh, tehdy nikdo nepřemýšlel o tom, k čemu to, pane bože, může být důležité. A teď už je 21. století, máme zde elektroniku, veškeré druhy komunikace, mobilní telefony, počítače, to všechno um, vlastně vychází i z těch různých kvantových um, fyzikálních objevů. Takže bychom neměli nikomu říkat, eh, eh, kdybychom tedy tehdy spochybňovali ten výzkum, takovou tu lidskou zvídavost, tak bychom dnes neměli tyto nové vynálezy a výdobytky. Takže si myslím, že je důležité pro všechny z nás si to uvědomit a také bychom si to měli uvědomit, když tedy plánujeme ten nový eh, program, který bude mít rozpočet 100 miliard eur. Takže globální eh, otevřený výzkum, otevřená invent, eh, inovace, ale také i je důležitá zde určitá konvergence mezi těmi jednotlivými oblastmi. Máme zde nové technologie, biotechnologie, nanotechnologie a tak dále, které se vlastně dnes prolínají Mm, potřebujeme data velkého objemu, mm, nové druhy bio, biologie a tak dále. Druhá věc, která se musíme věnovat, je multidisciplinarita. Máme zde životní prostředí, otázky rovnosti mužů a žen, sociální inkluze, sociální mobilita. To jsou vlastně takové problémy, velké výzvy. Mm, také bychom ještě tak, jako takové určité mé třetí doporučení je zaměřit se na Afriku. V Africe dnes žije 1,2 miliard lidí a očekává se, že do konce století se to číslo ještě čtyřnásobí, um, takže to jsou argumenty třeba OSN, ehm, nebo tedy a já se říká, že se to číslo v uvozovkách pouze strojnásobí. To je naprosto nepředstavitelné, když si uvědomíme, že dojde tak obrovskému, tak, tak, tak obrovské populační explozi Život v Africe bude nesmírně obtížný, 95 jejich eh, zemědělství je mm, na tom, eh, není na tom dobře, mají tam, jsou vlastně ještě další eh, klimatické dopady Mm, pak je zde otázka, zda se budou nové zdroje energie, inteligentní města, k tomu všemu potřebujeme spolupráci. A pak je, tím se dostávám k poslední otázce, jakým způsobem má vypadat ta spolupráce. Bohužel v minulosti mm, se to bralo, že spolupráce, že to jsou vlastně různé mezivládní dohody. Mm, já bych spíše apeloval na to, aby Evropská unie navrhla nějaké určité problémové oblasti, které se mají řešit a potom pokud se třeba chcete věnovat biologické rozmanitosti, tak to nemůže řešit pouze třeba jedna laboratoř ve Finsku, ale mělo by to znamenat to, že všichni badatelé, kteří by se, na to, kteří by se tomu věnovali, by potom spolupracovali našli by své, oni by měli za úkol najíst, najít nejlepší spolupracovníky. A tím způsobem to funguje nejlépe, protože pokud sami badatelé vytvoří určité týmy, mezinárodní týmy, tak je to nejefektivnější způsob, jak řešit ty problémy, než eh, nějak to různě organizovat prostřednictvím různých vládních eh, cest a struktur. Mm, pokud bychom, tím bychom mohli nejlepším způsobem využít tu obrovskou příležitost, kterou Evropská unie tímto programem přináší nejenom sama sobě, ale celému světu. Děkuji. Ano, děkuji, pane profesore Serageldine. A nyní dostane slovo paní doktorka Julie Maxton, výkonná ředitelka Královské společnosti eh, se Spojeném království. Děkuji, Jean-Pierre. Bych chtěla poděkovat eh, panu Koči Omimu, který mě, eh, jste, eh, který mě jsem pozval a také děkuji za jeho vizi a za jeho inspiraci eh, v tom, a také v tom, jak vede toto fórum STS v Kyoto. Královská společnost je vědecká akademie. Ve Spojeném království jsme velice staří, už jsme na světě více než 350 let, ale už od samého začátku jsme měli mezinárodní zájmy Samozřejmě, že v těch eh, brzkých dobách se to projevovalo různými vědeckými expedicemi, mm, například pan Cook, který objevoval Austrálii, Nový Zéland, eh, někteří eh, lidé, zase někteří padatelé objevovali Arktidu, takže to byl ty, ten, ten původ. Ale dnes chceme prosazovat excelenci ve vědě, chceme podpor, podporovat badatele a chceme uznat nejlepší vědu v tom pravém slova smyslu, ať už je to vlastně kdekoliv na světě, v jakékoliv místě světě. Chtěla bych říci, že královská společnost spolupracuje s více než 60 zeměmi ze všech koutů světa. Některé ty země mají velice dobrý výzkum, který vychází z té zvídavosti. Jiné země zase mm, používají spíše ten aplikovaný výzkum. A pak jsou země, kde je opravdu zatím ten výzkum v takové uh, rané fázi, kde se snažíme posílit jejich kapacity. Já bych teď možná trošku navázala na to, co říkal Ismail o Africe. Třeba v Africe jsme se teď právě chystáme eh, zahájet nový program. V Africe už pracujeme asi více než 20 let, ale teď zahajujeme obrovský výzkumný program pro budoucí lídry v eh, africké vědě. No a teď se dostávám k Evropské unii. Myslím si, že program Horizont Evropa je vynikající, fantastickou příležitostí a myslím si, že výše toho rozpočtu je obrovská. 100 miliard eur, to je mm, vysoké číslo. A také mm, je zde mnoho takových e, signálů, že Evropská unie e, se snaží jak si i najít eh, své místo v globalizovaném světě. Už jsme hovořili o takzvané Lamyho zprávě, které se říká Lab Web App, laboratoř, aplikace a výroba. Tam se říká něco velice zajímavého. Investice do výzkumu a inovací je naprosto zásadní pro to, aby Evropa měla v budoucnosti lepší budoucnost v tom světě, který se neustále mění. Je zapotřebí měnit poznatky v inovace a pak to dále ještě pokračuje. Hovoří se o tom, že mezinárodní výzkum musí být eh, založen na spolupráci a že i pro evropský výzkum a inovace musí být takovou značkou právě spolupráce. Takže zde si myslím, že si to všichni uvědomují a snaží se vytvořit eh, příležitost v rámci tom novém programu Horizontu, aby se Evropská unie stala skutečným lídrem v globalizovaném světě, protože eh, tento rámcový eh, výzkumný program mm, vychází ze spolupráce a myslím si, že nabízí mnoho příležitostí spolupráce i, s, i se zeměmi mimo EU, ať už jsou to země blízké zeměpisně Evropské unii, eh, pak to jsou i vzdálené země, tak a máme zde i dnes mezi námi zástupce vzdálených zemí. Tento rozpočet je něco, co samozřejmě vítáme. Je to rozpo- všechny peníze, které podporují jak výzkum založený na zvídavosti, tak eh, výzkum aplikovaný je vítán. Mm. Je to, jsou to slova, že to je mo- možnost eh, změnit budoucnost, nikoli pouze budoucnost Evropské unie, ale zkrátka budoucnost všech. A už zde také zazněla jedna poznámka o investicích, které Japonsko dává do svého výzkumu. Mm, dokonce v Evropě je to 1,3 HDP, zatímco v Japonsku je to 2,6%. To znamená, Japonsko tam dává dvojnásobek financí. Ale myslím si, že třeba v této nové zprávě se hovoří třeba o využívání rizikového kapitálu, o využívání potenciálu výzkumu, o také o různých nových modelech, které mohou zlepšit prosperitu a které by pak přinesly prospěch celému lidstvu. Děkuji. Děkujeme, čuli A nyní eh, dávám slovo panu doktorovi eh, Kotánemu. Pan doktor Motoko Kotány je výs... Motoko. Uh, Paní doktorka Motoko Kotane, výkonná ředitelka eh, výzkumného institutu RIKEN. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych teď chtěla pohovořit o mm, tom, jak se má podporovat výzkum založený na zvídavosti. Eh, chci říci, že ta podpora výzkum není nějaký úplně celosvětový trend, ale jak bylo řečeno, nesmíme, nemůžeme zapomínat na to, že jak se stále stavíme na tom, co se na, na poznacích, které se postupně nakupily, které postupně vědci přinesli. Já sama jsem matematička. Hovořím zde o různých matematických koncepcích. Matematika Ehm, přináší inspiraci i pro další vědecké obory. Nedávno například Spojené království vydalo zprávu, která se nazývá Éra matematiky. A tam se hovoří o tom, že, bude, že vzroste úloha matematiky pro digitální společnost. Ale já bych chtěla říci, že mm, právě v tom základním výzkumu vzniklo i takových mnoho základních matematických myšlenek. Dám několik příkladů. Například třeba teorie čísel, té se často říká královna matematiky. Ona je hrozně hezká, ale často nepochopená. Možná jsme e, slyšeli o terma, termatově, e, termatově vzorci, což je v podstatě velice jednoduchý vzorec z roku 1637. Jinými slovy, už je mezi námi nějakých 380 let. A e, nakonec byl ten vzorec vyluštěn jedním počítačovým programem v roce 1993. Je to vlastně velice jednoduchá eh, otázka, ale zároveň veliká výzva pro teorii čísel, což eh, je inspirací pro zvídavost v matematice. Vlastně do té doby nikoho nenapadlo tento pojem aplikovat na teorii čísel a dnes je to klíčem pro celou oblast kryptografie, která má za úkol zajišťovat, zabezpečovat naše data a komunikaci, což je velice důležité pro fungování naší digitální společnosti. Naše univerzita byla založena před více než 100 lety. Přičemž jedním ze základních prvků naší národní strategie eh, byla eh, výrazná podpora japonského průmyslu. Japonští výzkumníci eh, pracovali velice tvrdě a měli tak trošku štěstí, že měli dost svobody, aby mohli uspokojovat svou vlastní zvídavost ve výzkumu. Což nám přineslo excelentní výsledky, jak jsme třeba viděli na nedávném úspěchu eh, Nobelovy ceny, která putovala právě do Japonska. Takže Jak inovace, tak výzkum v oblasti toho výzkumu inspirovaného zvídavostí se vzájemně inspirují a podporují. Jak jsem řekla, já jsem eh, zde jménem institutu RIKEN. Dovolte mi říci pár slov k tomuto institutu. Jedná se o Národní výzkumný institut přírodních věd, a je to vlastně takový ráj pro vědce. Říká se tomu ráj pro vědce ne proto, že by měli hodně peněz, naopak mají hodně svobody, aby mohli uspokovat svou vlastní zvídavost. Riken generuje vlastní výzkum, ale také zajišťuje výzkumnou infrastrukturu pro jiné japonské vědce a pro vědce z celého světa. Řekla bych, že taková infrastruktura je velice důležitá. A to, aby byla otevřena co nejširšímu použití. Například Asiai Amanakara na Kyotské univerzitě objevil eh, buňky IPS, což byl velký průlom v oblasti výzkumu virologie. A on využil databázi založenou institutem RIKEN, ta data, ta databáze však nebyla původně určena k tomu, aby hledala ty buňky IPS. Spíš to byla taková všeobecná databáze. Riken také provedl první testy eh, bez emisních aut našich laboratořích. Opět i toto je příklad výzkumu, který je podporován zvídavostí, který prospívá celé společnosti. Nový rámec Horizont Evropa je velice důležitý. Mnoho lidí tady mluvilo o spolupráci a mezinárodní spolupráci a o jejich významu. RIKEN je sice malý institut, ale s velkou radostí jsme podpořili spolupráci mezi Japonskem a EU. Ráda bych oznámila, že Riken otevře evropskou pobočku, a to v srpnu nebo nejpozději na podzim, a budeme se těšit na další spolupráci v oblasti výzkumu řízeného zvídavosti. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Tak, teď máme ještě pár, pár minut na otázky z obecenstva, pokud jsou nějaké otázky, protože jsme dohnali časovou ztrátu. Díky skvělému, skvělé disciplíně všech řečníků, kteří se drželi časové doby. Takže chci se zeptat, jsou otázky z obecenstva? Nejsou? Dobře. V tom případě bych požádal eh, pana předsedu Omiho, aby sem přišel eh, na závěr. Děkuji ještě jednou všem řečníkům, teď už se můžete vrátit na svá místa. Uh, Děkuji vám mnohokrát. Byla to velice zajímavá, velice důležitá diskuse. V podstatě už jsme úplně zapomněli, že už je čas, abychom eh, se pomalu začali loučit. Když jsem sem přijel, myslel jsem si, že Japonsko dělá spoustu důležitých věcí v rámci vztahu se Severní Koreou, Japon, eh, Čínou, Spojenými státy, Blízkým východem a tak dále. Ale zjistili jsme, že mnoho programů provádí také Evropská unie. Mnoho programů, které budou zásadní pro určení budoucnosti lidstva. Zároveň jsme velice optimističtí ohledně eh, možného budoucího rozvoje eh, lidstva a vidíme, že je před námi ještě mnoho různých výzev pro budoucí léta. A proto bychom rádi eh, opakovali takovýto druh schůze s Evropskou unii i příští rok. Samozřejmě chápeme, že budou volby, a bude probíhat velice důležitý mezinárodní kongres, ale jak víme, všechno se mění a význam vědy a technologií bude i nadále naprosto zásadní pro budoucnost všeho lidstva. Takže e, navrhuji, abychom se znovu setkali, abychom mohli pokračovat ve výměně názorů e, pro blaho všeho lidu. Děkuji. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane Omi. Všichni samozřejmě vědí, že toto zasedání bylo společné zasedání dvou výborů Evropského parlamentu. Já tedy nejsem europoslanec, ale musíme poděkovat oběma výborům, výboru ITRE a výboru, nebo řekněme panelu STOA. On STOA není tak úplně výbor, je to eh, panel pro hodnocení vědecko-technických možností. Zkrátka děkujeme za pohostinství, díky, že jste uspořádali toto zasedání a samozřejmě vědecká technologie, forum STS je velice důležitá iniciativa, kterou jste na svá bedra vzal vy, pane předsedo Omi, a e, já už jsem se toho účastnil čtyřikrát. Mohu vám říci, že to je úžasná platforma pro vyměňování si názorů pro lidi z různých e, odborů, mohou to být vědci nebo politici nebo biznismeni tvůrci politiky a další, takže eh, úspěch této iniciativy je samozřejmě pro nás velice důležitý. A já jsem dostal za úkol, abych eh, jménem předsedy Buska všem poděkoval a také jménem doktora Rubiga za to, že jste se zúčastnili eh, tohoto zasedání. Dále bych chtěl samozřejmě poděkovat všem panelistům za jejich příspěvky a zejména za to, že nám přivezli své různící se názory na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a inovací a jejich skloubení. A děkuji také všem europoslancům, kteří se účastnili a pokládali nám dotazy. A nakonec bych chtěl říci, že jsme eh, hluboce vděční komisaři Mojdašovi, že přišel, že promluvil na našem zasedání, protože eh, jeho příspěvek byl velice důležitý. Nacházíme se v kritické fázi přípravy eh, programu Horizont Evropa. Jak víte, dokument návrhu komise bude dán k dispozici 6. a 7. června, takže to už je skutečně za dveřmi a jsme v cílové rovince. Jeden skvělý výdobytek je samotná velikost toho rozpočtu, který komise navrhuje na výzkum a inovace. Je to to magické číslo 100 miliard. Jak o tom mluvil pan komisař Moedaš, asi si dovedete představit, že to vůbec nebylo snadné, byl to velký boj. A slyšeli jsme také, že na straně parlamentu toto číslo vítají, ale parlament, že by chtěl ještě více Hovořilo se tu o 120 miliardách nebo dokonce o zdvojnásobení tohoto rozpočtu, jak to bylo uvedeno ve zprávě e, pracovní skupiny LAMI. To všechno ukazuje, že očekávání jsou veliká, co do té finální podoby programu Horizont Evropa, protože to bude výsledek vyjednávání, jako vždy v Evropě, tedy bude to nějaký kompromis mezi návrhem komise a pak e, závěry diskuse v parlamentu a v radě, tedy v členských státech. A já doufám, že ty diskuse budou úspěšné. Konec konců já jsem také členem komise, tedy ne kolegia komise, ale jsem součástí komise, takže ten program, který mám na starosti, Evropskou výzkumnou radu, doufám, že alespoň jeho budoucnost bude odpovídat tomu, co sama rada navrhla. My jsme tam měli tři klíčová slova ve svém doporučení. Jednak kontinuita, protože máme pocit, že ten program je úspěšný a jeho struktura by se měla zachovat i do budoucna, včetně těch odpovědností vědecké rady. Dále agilita, jsme přesvědčeni, že najdeme několik věcí, kde bychom se mohli zlepšit, například monitorování dopadu jednotlivých programů. A za třetí mezinárodní spolupráce, což je pro nás naprosto zásadní priorita, kde jsme přesvědčeni, že potřebujeme větší svobodu a možnost eh, provádět více iniciativ. A nakonec eh, scale up, tedy navyšování rozpočtu. Děkuji. Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat japonským kolegům za skvělou spolupráci Eh, osobně jsem navštívil Japonsko opakovaně, spolupracoval jsem s celou řadou tamních institucí a bylo to pokaždé skvělé a velice poučné, protože tam je profesionalismus na velice vysoké úrovni a lidé jsou tam velice angažovaní. A zejména je tu pak jedna věc, kterou jsme zde slyšeli opakovaně a mohli bychom se z toho poučit, ačkoliv doktor bych to také zmínil to je ten velký význam, jaký Japonci přikládají cílům udržitelného rozvoje. Možná jste si všimli, že mám na klopě symbol cílů udržitelného rozvoje a pro mě je velice důležitým symbolem, že země jako Japonsko organizuje svůj výzkum kolem tohoto tématu. To je velice důležité. Řekl bych, že to je velice dobré znamení a věřím, že jiní se z toho poučí. Asi chápete, že mi dělá starosti, že někteří se z toho tak nějak nepoučují. No a nakonec ještě slovo k mezinárodní spolupráci. Já jsem se právě vrátil z Moskvy, byl jsem tam dnes ráno a chtěl bych vám říci, že tam všichni chápou, že ta vědecká diplomacie je velice důležitá v této fázi, i když aktuálně existují velké tenze mezi ruskou vládou a, a jinými vládami, nicméně ruští vědci spolupracovat chtějí Slyšeli jsme také zástupce vlády, kteří říkali, že jsou přesvědčeni, že věda by měla být oblast, kde lze diskutovat, lze sdílet znalosti a lze provádět další projekty. Zrovna včera večer jsme velice explicitně slyšeli, že se tímto směrem možná otevírají nové dveře. Takže ještě jednou díky, že jste se zúčastnili dnešní odpolední diskuse. Doufám, že vám byla prospěšná v jednotlivých bodech, které zde zazněly, eh, v jednotlivých bodech, které se zazněly. A na úplný závěr bych vás chtěl informovat, že vzadu v sále e, máme určité občerstvení a venku ve foje se pak můžete dále diskutovat.